So, liebe Kollegen, dann... Äh, Milé kolegyně a kolegové, opět zahajuji zasedání. A já vám nejdřív sdělím, že pod 17 A sice pod vyjednávání mezi EU a Chile přesuneme, protože naše zpravodajka onemocněla takže bod 17 eh, přesouváme na pozdější zasedání. A teď se dostáváme k bodu 10. Makrofinanční pomoc Moldavsku. Náš stálý zpravodaj v této otázce je Sorin Mojza. Já tomu teď dávám slovo, aby věc uvedl. A potom dostane slovo pan Westberg. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Jako předkem do této diskuse máme dnes dvě eh, prezentace od pana Hanse Gustava Westberga z Evropského účetního dvora a prezentace DG ECFIN eh, o tom návrhu samotném. Pan Westberg nám představí fascinující svět podmíněnosti v Moldavsku. Schrne předchozí zkušenosti s eh, tím, jak evropské financování a podmíněnost vyvolávají reformy veřejné zprávy. Já jsem si pročetl tu zprávu Evropského účetního dvora a vidím, že některá, eh, některé ty sklenice jsou z části plné, některé jsou z části prázdné. Konkrétně eh, pan Westberg a jeho tým eh, schrnuli, že eh, ta evropská podmíněnost posílila veřejnou zprávu v Moldavsku a co můžeme udělat do budoucna v, k tomu stávajícímu rámci také navrhují. A potom k té prezentaci DG ECFIN. Tam by bylo dobré srovnat tuto prezentaci nebo ji Eh, v zásadě do kontextu eh, prezentace pana Westberga, abychom viděli, jestli to, co DG ECFIN navrhuje k makrofinanční pomoci, je podobné tomu, co přeskomával účetní dvůr v tomto případě. A potom na kontext toho případu, a to eh, je nám teď představováno, proč teď tento případ, eh, proč takovém to množství, proč ten, eh, ta velká komponenta, protože kolegové v DJ Ekfin říkají, že eh, je to asi 100 milionů, 40 bude, procent bude grant, 60% procent půjčka. Jaká kritéria nás vedla k tomu, abychom tam dali grantový komponent, grantovou složku? Jaké podmínky je třeba splnit před výplatou? lze eh, provést výplatu ještě před splněním všech podmínek, jaký eh, vztah eh, to má k, v rámci, k plněním z rámci IMF, Mezinárodní měnového fondu. A potom uvědomíme si, že to není jenom operace tedy EU, je to balíček MMF, který už má dohodu o předběžné opatrnosti s Moldavskem a Světová banka také plánuje přispět. jaký e, je tady časový prostor mezi těmi jednotlivými výplatami, To měl by být, potom také ty podmínky, které e, budou e, stanovené pro výplatu poněkud neobvykle. Tady budou podmínky pro všechny tři výplaty. Obyčejně se to dá jenom pro tu první, pro tu další ne. A vzhledem k tomu, že jsme tady, na výboru INTA, jaké vazby jsou tady mezi implementací DCFT a makrofinanční pomocí. A zdůraznil bych to, že už jsem o tom vedl debatu s kolegy, čím lepší představu si můžeme udělat o těch e, stanovených podmínkách a fungování mezi e, splněním podmínek a výplatou a, a tím e, balíčkem Mezinárodního měnového fondu, tak tím lépe tomu budeme rozumět zajistit a o toto žádám. Dobrá, děkuji panu Mojzovi a teď na 10 slovo, hm, na 10 minut dám slovo panu Westbergovi. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že dnes mohu prezentovat tuto zvláštní zprávu, která se týká pomoci EU na posílení veřejné zprávy v Moldavsku. Proč je toto téma důležité? Evropská komise přidělila 782 milionů eur Moldavsku od roku 2007, což je nejvyšší míra pomoci na hlavu, pokud jde o východní sousední státy EU. My jsme chtěli podpořit eh, tímto rozpočet eh, z 74% vyplacených prostředků a ve své zprávě prošetřujeme to, zda programy a projekty, které financujeme, skutečně účinně posilují veřejnou zprávu v Moldavské republice. Jedná se o klíčovou prioritu, protože nám opravdu jde o navýšení efektivity a tím zlepšení ekonomické a sociální prosperity této země a zlepšení boje s korupcí a posílení zásad právního státu. A jaká je situace? Co jsme zjistili? Závěr je takový, že celková evropská pomoc dostatečně neuspěla, pokud jde o posílení veřejné zprávy v Moldavsku během auditovaného období. Například jsme zjistili, že navzdory tomu, že jsme podporovali určité rozpočtové programy v oblasti veřejných financí, eh, justice a vodohospodářství, tak došlo pouze k omezenému pokroku v těchto odvětvích. V souvislosti s makroekonomickou nestabilitou a slabými státními strukturami jsme zjistili, že komise mohla reagovat rychleji. Finanční rizika byla totiž známa eh, při přijímání určitých opatření, takže bylo možné jednat eh, rychleji a dříveji. Domníváme se, že komise musí také lépe propojovat rozpočtovou podporu programu s národní strategií a podle toho eh, postupně vyplácet eh, pomoc, abychom lépe podporovali místní reformní program. Komise by také měla přísněji používat a nastavovat podmínky pro výplatu evropských prostředků, protože jsme zjistili, že některé z těch podmínek buď byly velice snadno splnitelné, anebo nebyly přímo měřitelné. Při jiné příležitosti eh, jsme zjistili, že komise nebyla dostatečně přísná, když jde o posouzení toho, zda byly podmínky splněny či nikoliv. A proto využívání podmínek a výkonnostních ukazatelů je potřeba posílit. Také udělování eh, dalších eh, prostředků nad rámec původního odhadu nebylo plně odůvodněné země nedokázala doložit potřebné informace. Pokud jde o auditovaný vzorek programu, tak to je záležitost, která byla velice důležitá a zde je třeba zdůraznit především časové nastavení technické pomoci, což je součástí eh, balíčku rozpočtové podpory. Kombinace eh, vyplácení pomoci eh, pro podporu rozpočtu v souvislosti se, se slabou státní strukturou znamená určitá rizika a komise proto měla zajistit, aby technické, po projekty technické pomoci byly k dispozici, aby byly k dispozici zavčasu pro státní úřady, aby eh, ji mohly skutečně použít eh, pro zlepšení rozpočtové situace. Nicméně Celkový dojem z auditovaných vzorků je pozitivní, protože většina projektů dosáhla předpokládaných cílů a naše zjištění se týkají většinou udržitelnosti a koordinace projektů eh, v rámci programu SPS. Myslím si, že naše zpráva je tedy jasná a doufám, že ji zohledníte a že tak eh, zlepšíme práci komise za velice nepříznivých podmínek v Moldavsku a že naše pomoc bude díky tomu účinnější. Herzlichen Dank. Eh. Mnohokrát děkuji. Pane Westbergu, v Německu eh, máme školní známky eh, od jedničky, to je nejlepší, a po šestku, to je nejhorší. Když já si teď Eh, přečtu vaši zprávu, tak je to skoro mimo eh, toto známkování. To znamená, komise dostala špatnou známku. Eh, řekli bychom, že nepostoupil do příští třídy, do, další třídy, do dalšího ročníku. Co k tomu říká a komise také dostává slovo na 10 minut. Yes, thank you. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Jenom abych zasadil návrh této zprávy do kontextu, tak eh, bych chtěl říci, že my jsme poskytli 400 milionů v rámci makrofinanční pomoci a rád bych zareagoval na to, jak si myslíme, že tento návrh eh, může přispět eh, k doporučením, které uvedl Evropský účetní dvůr. Jak víte, tak od roku 2014 Moldavsko zasáhlo několik otřesů. Byla tady řada faktorů, pomalý růst, recese, recese také v okolních zemích, jako je Rusko, Bělorusko i v EU. Své dopady měly i bankovní podvody, které byly odhaleny v roce 2014 a také došlo ke snížení podpory od dárců. Kromě toho došlo k fiskální nerovnováze, a obtížná situace v této zemi souvisela také s rozhodnutím mezinárodních dárců snížit a nebo v řadě případě úplně seškrtat poskytovanou podporu v reakci na problémy vlády a v bankovním sektoru. Nicméně od začátku roku 2016, když došlo k nominování reformního premiéra a k důvěryhodné vlády a řízení centrální banky, tak Evropská unie stanovila cestovní mapu pro reformu a nakonec eh, to v loňském roce v listopadu podpořilo také MMF, takže takto byl dohodnut mezinárodní reformní program a na základě něho se podařilo dosáhnout pokroku se strukturálními reformami v oblasti hospodářství i státní zprávy. Díky tomu se komise domnívá, že země teď má možnost eh, lépe využít za přísně stanovených podmínek eh, pomoce Evropské unie. Když tedy spojíme síly s mezinárodními finančními institucemi a dalšími dárci, tak máme možnost podpořit trvalý pokrok eh, Moldavské republiky. V této souvislosti komise navrhuje pomoc ve výši 100 milionů eur, z nich 40 milionů bude poskytnuto v podobě tzv. grantů a za okamžik vysvětlím, proč si myslíme, že je důležité, aby granty byly e, značnou součástí této podmínky. Jinak chci zdůraznit, že nastavujeme velice přísné podmínky, jak už eh, uvedl pan zpravodaj, Evropská komise bude připojovat konkrétní podmínky ke všem třem splátkám. E, dojde k backloadingu e, jak pomoci samotné, tak e, těch grantů. A nastaveny budou také různé přísné podmínky. Tak za prvé pomoc a její vyplácení bude souviset s pokrokem při reformním programu. Za druhé budeme definovat silné programy pokud jde o mm, strukturální reformy. Budeme trvat eh, na svých prioritách, kdy hlavní prioritou eh, bude toto jednak reforma bankovního řízení, abychom řešili problémy, ke kterým došlo při nedávné krizi. Za druhé, chceme podporovat regulační harmonizaci a aproximaci s EU. Eh, trváme na reformě veřejného sektoru, také na reformě a posílení zadávání veřejných zakázek, za třetí na vnějším auditním systému, za čtvrté trváme na zvýšené transparentnosti, pokud jde o roční závěrku eh, státních podniků. Za další Součástí našich podmínek bude to, že se soustředíme na protikorupční legislativu a legislativu pro boj s financováním terorismu a praním špinavých peněz, za čtvrté reforma energetiky. Tady budeme klást důraz nejenom na interkonektivitu, ale co je ještě důležité, také důležitější na samotnou zprávu eh, regulačních orgánů v oblasti energetiky a za páté Jedna podmínka se bude týkat provádění asociační dohody a hloubkové a komplexní dohody o volném obchodu a obecně zlepšení investičního klimatu. To je tedy náš program. Evropská komise již eh, o něm začala s moldavskými úřady jednat. Začali jsme velice brzy a i brzy vám předkládáme náš program, ale myslíme si, že to je dobře, abyste věděli, jakým způsobem uvažujeme o nastavení podmínek. Také chci zdůraznit, že zlepšení pomoci se nerovná okamžitě eh, dalšímu vyplácení prostředku, Nám jde o to, abychom předložili případnou makrofinanční pomoc ve výši 100 milionů eur pro Moldavskou republiku za předpokladu, že budou splněni, splněny určité podmínky. Pokud k jejich splnění nedojde, tak také nedojde k vyplacení prostředků. Tato pomoc, každé euro z této pomoci bude použito na podporu reform, zejména v oblasti státní zprávy. Ještě bych chtěl eh, zdůraznit implementaci hloubkové dohody o volném obchodu souvislosti s vyjádřením moldavského prezidenta. Zde třeba jasně říci, že tak, jak říkají úvodní ustanovení našeho rozhodnutí 1, 15 a 16 a také článek 1, 3 rozhodnutí, tato pomoc eh, je přísně provázána s pokrokem při provádění hloubkové dohody o volném obchodu, obchodu a asociační dohody. Takže ještě než eh, budou učiněny nějaké kroky v rámci makrofinanční pomoci, musí dát ESVČ zelenou. A to jsme zdůrazňovali eh, od počátku našeho vyjednávání. Budeme chtít, eh, aby si ESVČ uzavřela memorandum o porozumění, pokud jde o splnění podmínek pro vyplacení pomoci. Memorandum o porozumění bude obsahovat jasně formulované podmínky týkající se provádění hloubkové dohody o volném obchodu. Pokud eh, nebude proces probíhat správně, pokud se země geopoliticky přeorientuje, tak bude pomoc přerušena. Pokud jde o navrhovanou částku, je skutečně vysoká, ale je v rámci běžných limitů které jsou pro nás v současné době eh, vodítky, kdy 24 eh, financování je v podobě eh, grantů. Pohybujeme se tedy v souladu se současnými kritérii. Evropská unie byla vždy významným bilaterálním dárcem, v tomto tedy pokračujeme, ale pochopitelně sledujeme i další dárce, například 150 milionů věnuje Rumunsko, Světová banka eh, přispívá více než 100 eh, miliony, stejně jako Mezinárodní měnový fond, takže si myslíme, že i EU by měla zůstat významným dárcem. A jak už dříve řekl Evropský parlament, a my s tím souhlasíme, je potřeba trvat na tom, aby makrofinanční pomoc, pomoc měla svou přidanou hodnotu. Teď, proč je tam ten významný grantový prvek? Makrofinanční pomoc eh, má podobu půjček nebo grantů, anebo jde o kombinaci, kombinaci obého. Vycházíme z metodiky, kterou komise vypracovala a kterou podpořili členské státy, tedy že Vycházíme z několika ukazatelů. Jednak úroveň hospodářského vývoje. Chudé země jsou tedy více způsobilé pro granty v rámci makrofinanční pomoci. My měříme výkonnost ekonomiky per capita a tady je to zcela jasné. Když se podíváte na země v okolí EU, tak Moldavsko je nejchodší zemí měřeno příjmem per capita. A podle údajů z roku 2015. Za druhé, je tady další kritérium a to zda je země eh, hodně zadlužená či nikoliv. Takže i toto kritérium je uplatněno na Moldavsko. Eh, země má téměř 100% eh, vnějšího dluhu vůči HDP. Došlo k značnému navýšení tedy zadluženosti v posledních letech o 35%. Také sledujeme to, zda země má přístup eh, k financování MMF a financování Světové banky. A i tady splňuje Moldavsko tato kritéria. Je to vlastně jediná země v sousedství EU, která má eh, přístup k této concession facility Mezinárodního měnového fondu. Také jsme sledovali eh, nesplácené dluhy eh, Moldavska vůči Světové bance a 95 z nich je právě v rámci této concession facility. A prostřednictvím tohoto nástroje tedy Světová banka z většiny financuje pomoc Moldavsku. Tím pádem byla splněna naše, splněny naše podmínky pro udělení grantové složky. Nicméně grantová složka ve celém svém rozsahu je dnes nižší, než byla dříve, protože když se podíváte na dřívější eh, programy eh, pomoci MMF eh, Moldavsku, tak byly stoprocentně grantové. Teď už je ta grantová složka pod 50%, přestože platí všechny současné ukazatele, ale je tomu tak proto, že chceme poukázat na to, že Moldavsko mělo velké problémy v oblasti státní zprávy, ale postupujeme tak také proto, že to je současná tendence, kdy členské státy chtějí obecně snižovat grantovou složku v makrofinanční pomoci. V tuto chvíli nepředpokládáme, že by se eh, grantová složka jakkoliv eh, navyšovala, nicméně budeme pokračovat v jejím vyplácení. Letos vyplatíme zbývajících 10 milionů eh, v poslední splátce. Kromě toho bych chtěl ještě konkrétněji zareagovat na prezentaci pana Vesberga z Evropského účetního dvora, který eh, sformuloval velice užitečná doporučení. My si myslíme, že v řadě ohledů tato operace eh, bude zohledňovat vaše doporučení, doporučení Evropského účetního dvora. První eh, doporučení hovoří o zmírnění rizika a rychlejší reakci na vývoj eh, v zemi. Tak za prvé, co jsme udělali v této oblasti, abychom snížili finanční rizika jako eh, operace MMF i naše operace, byla založena na předchozím posouzení finanční situace země. Velice obezřetně jsme zhodnotili situaci a nad, poté jsme teprve dali zelenou financování. Za druhé, eh, požadovali jsme záruky a ty budou opět obsaženy v memorandu o porozumění abychom ochránili evropské finanční zájmy. Jsou tam povinnosti Moldavska povolit Eh, inspekce eh, OLAFu, pokud eh, to bude potřeba, a také audity ex post ze strany Evropského účetního dvora. Také předpokládáme automatické přerušení vyplácení prostředků, pokud zjistíme jakoukoliv nesrovnalost. Také máme možnost provádět testy, zkoušky při vyplácení pomoci pro zjištění nesrovnalostí. Takže to je doporučení číslo jedna. Teď to druhé doporučení. Ano, budeme provazovat naši pomoc s místními reformami a také s cestovní mapou pro strukturální reformy. Takže myslíme, že tady bude na straně Moldavska jasná odpovědnost. A poslední věc, ještě co se týče doporučení na posílení podmínek, tomu už jsem se věnoval. Podmínky budou nastaveny velice přísně, jak už jsem říkal. A poslední věc, se budeme koordinovat naše pomoc jinými programy. Využijeme například technické pomoci. Jedním z klíčových aspektů této pomoci je zlepšení bankovnictví a v této zemi už probíhají určité projekty ve finančním sektoru a my z nich vyjdeme. Budeme tedy naši práci mm, koordinovat eh, s jinými projekty v oblasti energetiky, veřejných se, veřejné zprávy eh, a justice. Navzdory naší snaze zlepšit investiční, eh, respektive snažili jsme se zlepšovat investiční klima v této zemi a i v tom budeme pokračovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo poslancům, jenom prosím zaměřte se na otázky e, k vystoupení komise a buďte co nejpřesnější a nejstručnější. E, děkuji. E, je zajímavé, že zde máme zastoupené také SVČ, které eh, se zaměřuje na eh, podmínky, eh, které vnímají jako splněné pro tuto dohodu. Zajím důležité je pro DG ECFIN, zda se do tohoto balíčku nějak zapojuje Světová banka a zda podmíněnost musí být splněna před každou tranší, před čerpáním každé z těchto tranší a jaké časové období e, bude potřeba mezi jednotlivými tranšemi. A nyní ke grantové součásti. Já si myslím, že tam byla prezentace dostatečně vyčerpávající, zcela jistě možná kolegové z jiných výborů k tomu mají určité pochybnosti, ale tady si myslím z našeho pohledu je to jasné. A zde máme poslední šanci ehm, se zaměřit na modernizaci eh, elit v Moldavsku, aby dosáhly zásadního pokroku v institucionálním řízení. Ale o tom budeme hovořit, až se dostaneme k závěru. A k eh, panu Vesbergovi. Já to eh, vím, vím, že závěr E, vnímáte jako pozitivní, že celkový obraz je pozitivní, že tedy je potřeba zaměřit se více na koordinaci, spíše než na to, aby se Moldované sami snažili e, situaci zlepšit. Děkuji, pan Winkler. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, vážení kolegové, děkuji také za prezentace a za veškeré informace. Děkuji panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. Za prvé jsem velmi zvědavý na synchronizaci mezi programem IMF, který byl schválen v listopadu, a naším programem finanční pomoci. Zajímalo by mě, nakolik jsou tyto programy synchronizovány a jaké jak se sledují splnění podmínek. A za účetní dvůr, tam bych rád slyšel, zda vnímáte e, to, že lepší synchronizace by byla nástrojem pro účinnější intervenci komise v Moldavsku, zda by to tedy zlepšilo naši efektivitu. A dále bych měl také zájem na tom vzhledem k tomu, že zde jsme výbor pro mezinárodní obchod, ale nejen proto, eh, vzhledem k tomu, že jsem z Rumunska, jsem zvolen za Rumunsko eh, a eh, v implementaci dohody o hluboké obchodní spolupráci, tak právě tato problematika je pro nás relevantní. Já bych o tom rád slyšel více. Eh, zajímalo by mě, které, eh, jak vnímáte využití této eh, dohody a zároveň zda můžete pozorovat také nějaké změny ve vývoji v Moldavsku samotném v nadcházejících měsících. Děkuji. Pan Saradil tady není, pan Takula, tady také není pan Scholz. Děkuji mnohokrát, já chci také poděkovat oběma zpravodajům, děkuji také za vystoupení komise i z účetního dvora. A když se podíváme na podrobnosti této dohody, vy jste se v komisi zaměřili na to, jak eh, eh, přistupovat nově eh, k vztahu mezi, grantům a ú, mezi granty a úvěry. V případě Moldavska já se e, pokusím nahlédnout za diplomatickou řeč účetního dvora a pak už to nevnímám tak pozitivně. Když se podíváme také, co řekl kolega Mojsa, vidíme, e, že realita v Moldavsku není tak příznivá. Možná to tady neřekne nikdo naplno, ale Moldavsko je už vnímáno jako selhávající stát. Pokud tedy i nadále budeme napojovat mikro, finanční, makrofinanční pomoc Moldavsku eh, na podmínky a ty podmínky nejsou stanoveny jasně a přesně, tak bude prostě docházet k pokračování procesu, který už se táhne celé roky. A e, pak sdílím otázku pana Winklera, tedy e, k rozdílům mezi programy Mezinárodního měnového fondu a e, našimi programy, programy EU protože pokud tomu správně rozumím, tak vztah mezi rozdělením úvěru a grantu znamená, že 16 milionů eur eh, půjčky bude narůstat, ale pak přijdou úsporná opatření a tím se nedostaneme k otázkám, jak umožnit jedné z nejchudších zemí trvale udržitelný program pro e- oživení ekonomiky. A pokud zvážíme celou politickou krajinu, tak tam není vůle vydat se tím směrem. Já proto e, zvažuji, e, kdo je tedy za politickými elitami, my to víme. Pokud ale nenapravíme prvek politických struktur, zcela jistě Moldavsko nebude schopno splnit ty podmínky. My budeme jenom naslouchat a situaci stěž, sledovat. Představme si například bankovnictví, řízení vládnutí, veřejné služby a podobně. Všechno je napojeno na neefektivní a nekontrolovanou privatizaci politické moci. A pokud nedokážeme napravit právě toto, bude velmi obtížné dostat pozitivní signál. Další otázka, kdy, když se vrátíme k náplní práce našeho výboru, zda máme zvýšit eh, distribuci grantu, eh, tak si uvědomme, eh, že to je možná jediná šance, jak zabránit spuštění dluhové spirály v Moldavsku, kde už je zadluženost na 100% HDP, kde se ta spirála e, dluhová roztáčí a i po zajímalo by mě, zda třeba nesouhlasíte s tím, abychom zastavili tuto dluhovou spirálu. Děkuji. Je, já jsem, je, mně je také líto, že tu není SVČ. Ehm, byli jsme informováni, že tu bude velvyslanec eh, a je totiž nezbytné Moldavsko vnímat holisticky. A když se zaměřím na geopolitickou orientaci, tak si myslím, že nedojde k zásadnímu Eh, posunu eh, od orientace k Evropě na orientaci k Rusku. Ehm, samozřejmě, ať už prezident říká cokoliv, jde o parlamentní systém a já věřím, a jsem přesvědčena, že přístup, který si Moldavsko zvolilo, tedy přibližovat se k EU, že bude pokračovat. Ale e, ne, úplně nesouhlasím v tomto smyslu s tím, co řekl pan Scholz. Můžeme také doplnit, že Moldavsko je specifickým státem. Možná je to selhávající stát, ale e, je tak to také státní aktor, proto, aktér, proto je důležité, aby byla zavedena eh, legislativa pro integritu a um, aby se odhalily eh, a zveřejnili okolnosti bankovního skandálu s tím, že eh, se posílí správné nakládání se státními aktivy. A já mám tedy k tomuto specifickou otázku eh, pro účetní dvůr a pro komisi. Jakým způsobem komise zajišťuje a kontroluje, aby se právní předpisy v oblasti integrity bezhodnosti správně aplikovaly? a jak účetní dvůr hodnotí stav eh, po bankovním skandálu a vyšetřování, které s tím souvisí. Zda bychom neměli dělat víc. Já jsem mnohokrát e, zmiňovala, že e, Moldavsko se má obrátit e, na e, soud na soudní dvůr, aby se e, dosáhlo navrácení prostředků, které představují 15 HDP té země, které se v té e, tom skandálu ztratili. A já si e, sa, sama mohu souhlasit s tím, že pan Šolci, jak říká, že je tam možná nějaký oligarcha, který za scénou jedná a tu zemi řídí. E, jak bude tedy komise jednat? Jak bude jednat účetní dvůr? A pak obecněji jak lépe integrovat různé finanční instrumenty a mechanismy, které máme e, k podmíněnosti. Myslím, že je velmi důležité, abychom diskutovali o makrofinanční podpoře Myslím, že je také důležité, abychom brali v úvahu eh, eh, trošku odlišný charakter nástroje pro evropskou politiku sousedství. Musíme se zaměřovat na základy. Může to znamenat víc za víc nebo méně za méně. A pak dohoda DCFTA a její implementace. Jakým způsobem se to propojuje s prací e SVČ? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zpravodaj z AFETu eh, k makrofinanční pomoci Moldavsku. Víme, že Moldavsko je přidruženým partnerem a tím už je určitou dobu. A eh, rozhodně to není nějaký drobný případ a ani ne jednoduchý případ k vyřešení. My jsme eh, zaznamenali velmi kvalitní prezentace od eh, účetního dvora a eh, viděli jsme také příklady efektivnosti výdajů na technickou pomoc. A ty obavy, které zaznívají, jsou naprosto legitimní, zvláště když vezmete v úvahu, současnou veřejnou nebo politickou situaci v Moldavsku. Eh, podpora pro EU, eh, pokud eh, vezmete průzkum veřejného mínění, tak ta klesá. A pokud zvážíme náš, náš přístup k podpoře finanční pomoci, tak se situace rozhodně nijak neusnadňuje. Proč tomu tak je? Podle mého názoru bychom se totiž neměli zaměřovat jenom na technické aspekty. Samozřejmě Moldavsko si zaslouží naší podporu, je to evropská země a tím pádem se přibližuje více Evropské unii, ale nejde jenom o bankovní sektor, ale také o ekonomiku, technické standardy, politiku, demokratický vývoj, právní stát a legitimitu v celé zemi. Když hovoříme o podmíněnostech, tak nejde jenom o diskusy ve stylu business as usual. Neměli bychom se ne, si nalhávat v tom, že 100 milionů euro nějak dramaticky celou situaci změní. Ne, tak tomu nebude. Pokud nedokážeme splnit své závazky v implementaci všech to, těchto programů a podmíněností. Je to problém. Moldavsku se daří přijímat legislativu, ale už hůře e, se ji daří implementovat. Tam to tak jednoduché není. A musíme tedy přistupovat k celé věci co nejkomplexněji, abychom e, tedy pomáhali Moldavsku a abychom tedy pomáhali v její dlouhé a komplexní cestě za reformami. A musíme spolupracovat, abychom těchto výsledků dosáhli. Pane předsedo, musíme dělat vše, co je možné, abychom zavedli veřejné monitorování, eh, komplexní dohled nad programy a nad eh, pro, eh, finanční prostředky, které se z veřejných zdrojů v Moldavsku takto využívají. A myslím si, že by se nám mohlo podařit toho dosáhnout v rozhodovacím procesu, ale měla by to být úzká a upřímná spolupráce mezi eh, vnější službou Evropské komise a e, Evropským parlamentem, tak abychom měli rozhodnutí, které jenom neodsouvá problémy do budoucna, které nám naopak dá určitou naději. Proto jsem jednak pro podporu Moldavska, ale měli bychom být jednotní, abychom předešli komplexnějším problémům, než jsou ty, které teď vidíme na úrovni technické, na úrovni bankovnictví. Děkuji mnohokrát a nyní na pět minut dám slovo panu Karasovi, velvyslanci Moldavska. Děkuji, vážení poslanci, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat, pane předsedo, za to, že jste nám dal příležitost nabídnout náš úhled pohledu a pohovořit o potřebách podpory ze strany EU. Jak řekli moji předřečníci, v letech 2014 až 2015 došlo k politickým turbulencím u nás. A to ruku v ruce eh, s bankovními podvody, eh, ale zároveň také uzavřením ruského trhu, jakmile jsme uzavřeli asociační dohodu a DCFTA, tak to mělo velmi tvrdé důsledky pro naši ekonomiku a také negativní dopady na eh, finanční situaci u nás. Obecně rok 2016 byl poměrně náročným rokem, ale zároveň rokem stability. Vláda, která eh, byla uvedena do úřadu eh, v lednu 2016, byla vládou řešení problémů, kdy a, e, už v únoru loňského roku připravili úřady u nás cestovní mapu pro prioritní reformy a tyto reformy e, se e, zatím daří e, realizovat. E, nemohu než souhlasit s panem Ostrovičem, Eh, že, vše se zamě- eh, že problémy jsou v implementaci, ale přesně to si uvědomujeme a pracujeme na tom. A to nejenom v cestovní mapě spolupráce s Evropskou unii, nejbrž také eh, v souvislosti s kroky, které jsme podnikli při vyjednávání o tříletém programu Mezinárodního měnového fondu. Tato vyjednávání byla dokončena v listopadu loňského roku. A k tomu mohu říci asi tolik, že bylo dosaženo určitých výsledků již v roce 2016 Zaměřovali jsme se na finanční sektor, bankovní sektor, protože právě toto jsou kritické sektory. A mohu říci, že také došlo ke konsolidaci konsolidaci bankovního a dohledového sektoru díky spolupráci s Národní bankou, tím, že tyto banky dostaly eh, určité navýšení svých pravomocí. Byla posílena transparentnost vůči akcionářům, zdokonalilo se řízení a vedení firm a rizikové řízení. V prosinci loňského roku to bylo poprvé za poslední tři roky, kdy se Moldavsku podařilo vstoupit do nového roku s Eh, definitivně přijatým rozpočtem také se podařilo dosáhnout pokroku eh, v boji proti uplatkářství. Eh, tyto podvody jsou stíhány, zlepšuje se organizace soudů a také legislativa v oblasti bezúhonosti. Ehm, s podporou parlamentu došlo k novelizaci trestního zákoníku, aby bylo možné trestně stíhat podvody ve správě zahraničních eh, fondů eh, v boji proti korupci vznikla nová služba, která je v kontaktu s OLAFem v boji proti eh, podvodům a nesrovnalostem, které vzniknou při nesprávném nakládání s finančními prostředky z EU. To jsou tedy některé konkrétní problémy, které už řešíme, diskutujeme o tom s kolegy z ECFINu, jednali jsme o tom před pár dny, když byli na návštěvě v Moldavsku. Rozumíme tomu, že to nestačí, ale máme jasnou cestovní mapu a plány, jak řešit chyby z minulosti. A na konci loňského roku vláda schválila akční plán v e, implementaci asociační dohody a minulý pátek byl podobný akční plán schválen parlamentem. Jsou tedy konkrétní programy, které jdou nad rámec implementace této dohody a um, re, bude to znamenat také změny na trhu práce a uh, reforma státní zprávy. Samozřejmě, to, eh, toto je pro naši zemi zásadní období. Já Budu rád, když parlament podpoří návrh komise nabídnout eh, makrofinanční pomoc naší zemi. A jenom zareaguji na některé poznámky poslanců kterých si velmi vážím. Chci jenom zdůraznit, Moldavsko je parlamentní demokracií, není žádný plán změnit naše směřování. My jsme si zvolili směřování k integraci eh, Eh, do EU, implementaci asociační dohody a dohody o obchodní spolupráci DCFTA eh, a právě makrofinanční pomoc bude pro implementaci těchto dohod zásadní. Jenom vám nabídnu číslo 65 vývozu z Moldavska směřuje na trh EU. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní dám slovo panu Vesbekovi a pak komisi. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dvě otázky k bankovním problémům. Problémům bankovnictví. A pak mám ještě otázku k načasování různých programů. Za prvé, k bankovnictví a problémům tam. V současné době probíhá vyšetřování Eh, trestných činů v této oblasti. To je něco, co je mimo naši kompetenci. My jsme eh, se zatím nevyjadřovali k tomu, jak komise řeší tento problém. A mm, my jsme zatím eh, nezahájili trestní vyšetřování nebo stíhání. A otázka načasování Eh, pokud k tomu můžete říci pár slov, eh, to je něco, s čím se setkáváme všude. Já už v účetním dvoře působím 6 let a setkáváme se s podobnými problémy koordinace různých projektů, eh, různých dárců. To vždy bývá problém. Čím více máme dárců, čím více projektů, tak tím zásadnější ten problém je. A Eh, samozřejmě je důležité, aby komise tyto věci brala v úvahu. A my to také uvádíme v doporučení číslo 5, že by tedy eh, měla komise se zaměřit na spolupráci, na přípravu programu, eh, aby se banky a situace v nich opět zlepšila. Děkuji vám. Děkuji, komise. Yes, thank you. Děkuji. Já bych eh, chtěl zareagovat konkrétně na to, co říkal pan Scholz před okamžikem. Co je důležité ohledně situace v Moldavsku, je nejenom to, že se země zavázala k reformám, ale že reformy již probíhají země od loňského jara, jak řekl právě pan velvyslanec, dosáhla značného pokroku v řadě oblastí a je to v souladu s tím, co si dohodla s EU. Implementace není sice dokonalá, jsou tam jistá rizika zvratu, ale eh, země postupuje stanovenou cestou a my ji v tom chceme podpořit. Pokud jde o legislativu, tak eh, Tady se zlepšení legislativního prostředí snažíme podporovat společně s MMF. Ať už jde o opatření na podporu eh, transparentnosti, držení akcí nebo transparentnost eh, v úvěrování Některé banky, včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj, se podílejí na podpoře některých klíčových bank v regionu, jako je banka Victoria, což jsou eh, banky pod eh, zvláštní zprávou, takže celá řada reform se týká zprávy a řízení i bankovního sektoru. A když se podíváte na program eh, mezinárodní program strukturálních reform, tak uvidíte, že polovina toho programu se týká právě bankovního sektoru a druhá polovina konkrétních otázek eh, zprávy a řízení. Takže budeme se ubírat dále touto cestou a budeme využívat i dalších souvisejících nástrojů, čímž odpovídám na to, na co se ptala paní Hautala. Budeme využívat různých nástrojů, ať už jde o Evropskou investiční banku na podporu interkonektivity s Rumunskem ku příkladu, nebo technickou pomoc, abychom podpořili reformu bankovnictví, naši makrofinanční pomoc a mezinárodní finanční pomoc na podporu celkové stability. A, a Teď eh, ještě v reakci na pana Šolce. Musím říci, že program MF a náš program se nestanovují jako svůj hlavní eh, cíl úsporná opatření. Nejde o programy úspor. Samozřejmě, že země potřebuje finanční stabilitu, ale my se soustředíme především na zprávu a řízení. Když se podíváte na reformu bankovnictví, tak to je číslo jedna v našich zprávách, eh, přestože běžně tam na tom místě bývají fiskální záležitosti. Takže nám o tu stabilitu jde v prvé řadě. A ještě na otázku pana zpravodaje a načasování, tak my budeme vyplácet prostředky, pokud budou splněny veškeré podmínky a první splátka by tak byla vyplacena v prvním čtvrtletí roku 2017. To znamená, že předpokládáme, že zákonodárci schválí legislativu do června, pak by mohla proběhnout druhá splátka. Většinou jsou tři měsíce mezi jednotlivými splátkami, třetí splátka by mohla být ke konci roku a tak dále. Nicméně nijak nespěcháme, protože skutečně eh, vyplácíme jedině, když uvidíme, že správně probíhají přislíbené reformy. A budeme také úzce spolupracovat se Světovou bankou, která má v zemi celou řadu probíhajících projektů. Ku příkladu chceme spolupracovat na posílení sociální sítě, abychom umožnili reformu, eh, související reformu eh, energetiky, která je součástí programu Světové banky. A ještě eh, vazba na hloubkovou dohodu o volném obchodě, na to jste se také ptali. Jak už jsem říkal, ta vazba bude opravdu velice silná, je to jedna z podmínek pro naši vzájemnou spolupráci a je to jedna z konkrétních podmínek, která bude zmíněna také v, obla- v memorandu o porozumění. A ještě jedna věc, interkonektivita s EU, především prostřednictvím Rumunska, to je rovněž záležitost, kterou všichni eh, podporujeme, ať už jde o eh, úvěro, prostřednictvím uvěrování Evropské investiční banky nebo Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Děkuji. Děkuji, tímto uzavíráme tento bod. Pokud je o to uh, kriminální šetřování toho bankovního skandálu, to uh, už nebo nemůže, ale komise by možná se k tomu mohla vyjádřit. A... Můžete na to odpovědět také písemně? Děkuji, já jsem na to chtěl odpovědět. Samozřejmě probíhá vyšetřování, které si vyžádala Moldavská národní banka od firmy Kroll je to ve druhé fázi a čeká se, že velmi brzy eh, bude eh, přijata řada kroků k eh, zpětnému získání aktiv. Takže pokud jde o, o odhalení těch lidí, kteří ten podvod skutečně spáchali, probíhá vyšetřování vedené Národní bankou a brzy pravděpodobně to bude předáno vládě, aby vedla vyšetřování. No ale samozřejmě je to klíčová otázka. Najít autory toho podvodu a trestně stíhat, získat ty peníze zpět. Zůstává to otázkou, kterou je třeba dořešit, ale teď e, právě dokončujeme toto vyšetřování. Takže já vám děkuji. Já ukončuji tento bod na pořadu jednání na 21. 20. března projednáme zprávu pana Mojsi. Teď se dostáváme k bodu 11. Eh, monitorovací skupiny. Já je eh, projdu velice sluš, eh, stručně. 24. ledna jsme měli jednu k Turecku, tam jsme projednávali otázku modernizace celní unie. To tady znovu ještě jednou projednáme. Potom 20. ledna proběhla skupina k Japonsku s panem Petitionem. Eh, hlavním eh, zástupcem vyjednávače. Je to něco zvláštního, co by nám pan Silva k tomu měl říct? Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Akorát potvrdím, že eh, proběhla monitorací skupina k Japonsku v lednu. Byl dosažen velký pokrok. Hlavní vyjednávač Mario Petručany ji oznámil a um, komisařka pro obchod Cecilia Malmström a minister zahraničí Japonska do, uh, potvrdili uh, úsilí dosáhnout komplexní dohody. Ovšem uh, zatím nedošlo k uh, velkému průlomu ve vyjednávání a v tuto chvíli nebylo stanoveno, není stanoveno žádné datum pro další vyjednávací kolo. Takže závěr je, že když je politická vůle v tuto chvíli, není žádný uh, harmonogram, který by nám umožnil předvídat konec tohoto procesu. Děkuji. Potom 8. Eh, února jsme měli monitorovací skupinu pro Střední Ameriku a Kubu, pan BG. Řeknu to velice stručně, pane předsedo, bylo to jednání společně s naší parlamentní delegací pro Střední Ameriku. Setkali jsme se eh, s ministrem zahraničního obchodu panem Murou z Kostariky. Kostarika má rodující předsednictví teď ve Střední Americe. Eh, proběhly tam hlavně tři body eh, na pořadu jednání. Kostarika a v současné době přistupuje do OECD ten proces byl zahájen v říjnu 2015 a situace je taková, že 15 z 22 no, přeskumů už eh, bylo projednáno v příslušných výborech. První kapitola, která se týkala obchodu, už je uzavřena, takže cílem je dosáhnout té politické lhuty v roce 2018 v květnu. A, a um, jsou tady snahy Kostariky. Eh, která se snaží eh, eh, ty správné postupy také exportovat do dalších zemí ve Střední Americe. Pokud jde o celkové vztahy EU a Střední Ameriky, tak 24% vývozu z Kostariky jde do EU. A pokud jde o přímé zahraniční investice, 18% přichází z EU. To je vyšší úroveň než regionální průměr. Kostarika samozřejmě trochu trpí s klimatickými problémy pro zemědělské produkty, ale také eh, vyváží více technických zařízení do EU než dříve. Takže je tam celkově pozitivní bilance. Ale pořád eh, je tady, eh, jsou tady ty otevřené otázky, o kterých jsem hovořil před několika měsíci. Mám tady tabulku k evropským zemím, které ratifikovaly dohody kterými eh, se eh, zavedla asociační dohoda, tedy, nebo dohoda o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou. To bylo podepsáno v roce 2013 a devět členských států to ještě neratifikovalo. To je skvělý signál eh, ohledně naší důvěryhodnosti. Takže znovu vás vyzývám, pane předsedo, abyste napsal dopis příslušným institucím, že takto bychom neměli eh, přistupovat k eh, podepsaným mezinárodním dohodám o obchodě. O obchodu eh, měli bychom přesvědčit národní parlamenty, aby sledovali ten proces a urychlili ten proces ratifikace. A aby přeskoumávali tyto mezinárodní dohody o obchodu rychleji, je to skandál, jak můžeme být odpovědným partnerem, pokud členské eh, státy a jejich parlamenty jak se tomu přistupují takhle. Třetí věc. Rotující předsednictví. Práce na eh, celní unii a příslušných procedurách. Jde o to zavést eh, takové procedury, aby se snížil čas a náklad na sledování pro exportéry ze všech zemí. ASIEGA, což znamená sekretariát pro eh, středoamerickou ekonomickou integraci, by rád eh, obdržel, eh, nebo by rád do toho byl také zapojen. Takže je to zajímavý vývoj. Děkuji, pane BG, a já jsem měl to potěšení setkat se s panem ministrem obchodu. A, a zmíním tu ratifikaci. A ještě tady je skupina k Číně 9. února a pan Henkler dostává slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručná, eh, stručný jednominutový projev k Číně. Tam jsme si vyslechli prezentaci Tak je to v pořádku? Já se omlouvám. Takže eh, byl prezentován eh, poziční dokument k evropsko-čínskému obchodu v roce 2017, je k dispozici a, a všichni, eh, kdo jsou zapojeni do našich vztahů s Čínou, tak si to prosím přečtěte, je to velice dobré aktuální čtení důležitými informacemi. Obchodní klima v Číně v současné době není příliš dobré pro dovozce, to říká příslušná obchodní komora. Pokud máme definovat dva cíle v naší strategii k Číně, tak je to reciprocita a rovné podmínky. A v současné době evropské firmy v Číně mají pocit, že mm, tam není reciprocita ani e, rovné podmínky. Takže přístup evropských investorů na čínský trh stále čelí velkým překážkám tak to je jedna věc, ale prosím, přečtěte si tu zprávu, bude to zajímavé jistě. Děkuji a tím se dostáváme k eh, konci bodu 10 a dostáváme se tedy, tedy uzavíráme bod 10 a začneme jednácku. A sice první hlasování. Kartičky a že jsou tady frakce zastoupené v eh, příslušné síle, takže uděláme zkušební hlasování, které tímto zahajuji. Moje kartička by tady měla, mě, mě, by měla dorazit za chvíli. A tím eh, končím zkušební hlasování. Velice dobře, všechno je v pořádku. Máme tady 40, 34 hlasujících. Takže bod 11. Stěžení iniciativy EU pro oděvní průmysl a kompromisní eh, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď kompromisní pozměňovací návrh 3. Omlouvám se. Pozměňovací eh, návrh 27 eh, a 20. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 57. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Pozměňovací návrh 21. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď eh, hlasování o závěrečném textu probíhá elektronicky. Zahajuji hlasování. A, a to teď končím. 20, 32 eh, hlasy a třemi zdrženími eh, byl přijat. Bod 13. Teď budeme hlasovat o záruce EU za Evropskou investiční banku. Pozměňovací návrhy 6 a 22 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? A přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, já myslím, že to bylo přijato, ale musíme to ještě jednou ověřit. Pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Pozměňovací návrh 41. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 42, eh, tedy eh, pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 45. Kdo je pro?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 Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže teď nějak zaostáváte. Tak to ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. teď je zahájeno. Jeden hlasuje, tak teď eh, končím hlasování. Také většinou velkou přijato. Srdečně eh, blahopřeji panu Cikovi. Bod 14, tam máme jenom jedno hlasování. Já tady vítám a výslovně pana Salafranku ještě jednou v našem středu. Takže teď budeme hlasovat eh, o tomto a zahajuji hlasování. A eh, Končím eh, hlasování. a také eh, velkou většinou schváleno. Takže mnohokrát děkuji. A teď poslední hlasování, bod 15. Takže se mě ještě upozorňuje na to, že podle nového jednacího řádu k udělení mandátu je nezbytné, abychom potvrdili zahájení trialogu. Ještě jednou tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mandát byl eh, schválen, zatímco se jeden eh, držel, takže pane Fjellere, můžete se těšit na spoustu práce. A tím jsme ukončili hlasování. A nyní se dostáváme bodu 16. Pokud budete teď chtít opustit místnost, dělejte to prosím potichu a jemně. Bod 16. Minulý týden vycestovala delegace do Mexika k eh, modernizaci obchodní dohody eh, mezi Mexikem a EU. Víte, že už proběhly dvě kola a další kolo je plánováno na duben. Zejména eh, vzhledem k změně globální situace eh, po volbě amerického prezidenta a, a diskusy eh, po možných změnách eh, dohody NAFTA, je tady určitý motor pro posílenou spolupráci mezi EU a Mexikem. Proběhla tady celá řada rozhovorů s ministrem hospodářství, s ministrem pro veřejnou zprávu zemědělství i zástupci dalších institucí s eh, velvyslanci členských států, s zástupci evropských podniků a mexických podniků i občanské společnosti, zejména odboru A dosáhli jsme eh, širokého souhlasu pro modernizaci eh, obchodní dohody celé té šíři, kterou bychom eh, chtěli dosáhnout, eh, jako jsme dosáhli například u CETY. Myslím, že to byla velmi produktivní cesta a ještě jednou a eh, jsme viděli jasný obraz. Mexická strana chce uzavřít tu dohodu ještě letos pokud možno před eh, prezidentskými volbami příští rok. Což je eh, velmi uh, cíl a já si nejsem úplně jistý, jestli je to realistické. Alespoň uh, z mexické strany je to určitý politický signál. Já nejdříve dám slovo stálemu zpravodaji panu Mojsovi. Thank you, chair. Děkuji. Pane předsedo, vy už jste přednesl úvod, takže se rovnou podívám na věcné záležitosti, o kterých bychom mohli s kolegy diskutovat. Souvislost naší návštěvy to byl především prezident Donald Trump, jeho politiky a otřes, který by to mohlo znamenat pro Mexiko i zbytek světa. Co může být eh, zajímavé, eh, co bychom měli zdůraznit, je, že 39 eh, všech zahraničních přímých investic z Mexiku je z, z EU a 46 USA. A ten rozdíl tedy není tak eh, zásadní, což znamená, že jakýkoliv velký otřes v mexické ekonomice bude znamenat také velký otřes pro evropské firmy, které tam působí a do jisté míry pro samotné hospodářství EU, protože my samozřejmě do EU vyvážíme eh, a z, e, tedy z Mexika dovážíme, do Mexika vyvážíme. Takže ve všech našich diskuzích toto téma bylo zásadní, tedy téma Donalda Trumpa a dopad jeho politik na Mexiko, případně na evropské hospodářství, pak to 20% eh, clo eh, pro Mexiko, což by následně zase mělo eh, dopad na další země, které s touto zemí obchodují této souvislosti je tedy Mexiko motivováno uzavřít probíhající jednání co nejdříve a my jsme řekli, že to vnímáme optimisticky, ale vzhledem k tomu, co vše je v sázce, mm, nemůžeme rozporovat současný kalendář. Určité zlepšení eh, tady je, že Mexiko by mohlo diverzifikovat svůj obchod, odklonit se tak od USA, protože 80 vývozu jde do Spojených států, takže Mexiko je na Spojených státech naprosto závislé. Nicméně nejde o to vybrat si mezi USA a mezi EU, takže Mexiko to tímto způsobem nevnímá. My to takto nevnímáme, Mexiko velice moudře Eh, se snaží absorbovat eh, ten šok a ten otřes ze strany USA eh, co možná nejvíce a oslovovat důležité hráče v Trumpově administrativě, aby se velkému otřesu vyhnuli. Přesto přeze všechno jednání o posílení našich vztahů je součástí jejich politiky diverzifikovat své obchodní vztahy. Více se také zaměřuje Mexiko nyní na jiné země Latinské Ameriky, také na Ázii, Ázii a Čínu. Takže v této situaci se pohybujeme. A myslím si, že tady je značná motivace pro to, abychom s Mexikem jednání do konce letošního roku ukončili. Jeden z důležitých bodů, který zazníval v podstatě jednomyslně od občasné, občanské společnosti i od podnikatelů a dalších partnerů v Mexiku, od obchodních ataše EU, od našich velvyslanců. A to je mm, hodnotová složka uzavírané dohody. V podstatě panuje schoda mezi všemi delegacemi a všemi politickými skupinami, že třeba trvat e, jak s komisí, tak s Mexikem na tom, aby byla formulována silná ustanovení o lidských právech, pracovně právních e, vztazích, e, o Eh, známé úmluvě eh, MOP 98. Eh, myslím si, že bychom opravdu měli trvat na přijetí modernizované úmluvy. Chceme tam mít silnou kapitolu o boji s korupcí, o ochraně životního prostředí, o udržitelném obchodu a prosaditelná ustanovení se sankcemi. Panuje opět konsenzus že pokud Mexiko nebude respektovat lidská práva nebo pracovně právní vztahy či chránit životní prostředí, že to budeme považovat za nekalou hospodářskou soutěž vůči EU a občanská společnost eh, zdůrazňuje eh, v podstatě to tež, takže tady panuje schoda. Eh, za EU jsme všechny tyto argumenty předložili mexické protistraně. Myslíme si, že to je odůvodněný požadavek eh, prosazovat naše hodnoty eh, vůči Mexiku a jde samozřejmě i o ekonomické, praktické záležitosti, protože pokud dosáhneme eh, určitých ústupků pro naše malé a střední podniky a určitých možností v zadávání veřejných zakázek, tak to vše může stroskotat na špatné státní zprávy či korupci v Mexiku. Takže hodnoty, a ekonomická praxe se tady vlastně zbližují a skutečně to chci maximálně zdůraznit vůči Evropské komisi a zdůrazňovali jsme to i v Mexiku, že toto vše musí dohoda e, s EU a Mexikem obsahovat. Pokud jde o upgrade našich vztahů, tak ty záležitosti, které zatím jsou mimo stávající dohodu, e, je přístup na trh e, se zemědělskými produkty Potom eh, průmyslová cla, ta už myslím jsou úplně liberalizována, služby, investice, SPS, IPR, eh, včetně zeměpisných označení, eh, malé a střední podniky, energetika a suroviny. Je tady celá řada otázek týkající se záležitostí SPE jsou to ty obvyklé, byť plně odůvodněné pochyby a je třeba zajistit, aby žádný standard nebyl tímto vyjednáváním snížen. Kapitola o SPS e musí řešit to, to, jak se věci skutečně dělají, nejenom samotná pravidla. Máme tady totiž celou řadu problémů s Mexikem v této oblasti. Takže doufáme, že nová kapitola a OSP e s budoucí dohodě nám umožní ty problémy vyřešit. Kromě toho jsme řešili také otázky mexické občanské společnosti. A to je mm, naše vlastní velká obava, protože i naše občanská společnost eh, spochybní tuto dohodu, pokud nebude dostatečně hovořit o transparentnosti. Mám tady dlouhý seznam kroků v oblasti transparentnosti a opatření v oblasti transparentnosti, které již Evropská komise podnikla. Myslím si, že můžeme jít ještě dále, protože je potřeba trvat na tom eh, při jednání s mexickou protistranou, s jejich ministry, aby bylo Mexiko opravdu mm, velice důsledné při zapojování občanské společnosti do tohoto jednání. Je potřeba občanskou společnost plně informovat, získávat od ní zpětnou vazbu. Víme, že Evropská komise a Mexiko plánují zorganizovat akce společně s eh, občanskou společností v Mexiku a to jak tady v Bruselu, tak v Mexiku, s čímž pochopitelně souhlasíme a rádi bychom znali eh, časový plán pro tento proces konzultace, protože tento proces je skutečně eh, velice potřebný. Bez něj bychom měli obrovské problémy s legitimitou celého vyjednavacího procesu a také eh, je problém s tím kalendářem. Pokud chceme vyjednávat velice rychle, je možné, že eh, občanská společnost pak nabide dojmu, že je odsouvána stranou, není dostatečně rychle eh, informována a tak podobně. Takže je potřeba, a my jsme to zdůrazňovali v Mexiku a zdůrazňují to teď i Evropské komisi, aby byla občanská společnost v Mexiku plně zapojena. Myslím si, že tím jsem eh, pojednal v podstatě všechny eh, zásadní záležitosti týkající se tohoto procesu. Pokud máte nějaké eh, dotazy, rád na ně odpovím. Thanks a lot. Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit? Ano, tak nejprve, prosím, Emma. It was a very... Ano, to byla skutečně aktuální návštěva do Mexika a já bych chtěla zdůraznit, eh, že jsme se přáli, aby ta dohoda byla kvalitní a nabízí nám ještě stále celou řadu příležitostí, které bychom měli využít, eh, protože Mexičané jsou eh, teď ochotni upgradeovat vztahy i v nových oblastech s Evropskou unii, například ochrana duševního vlastnictví a tak podobně. Takže to je příležitost, které se musíme chopit. To, co chci říci komisi, je eh, buďme stejně ambiciozní, jako jsou nyní Mexičané. Je jasné, že musíme řešit eh, obavy v oblasti lidských práv, to je zcela pochopitelně, na to nesmíme zapomínat, ale kromě toho je tady obrovský potenciál, eh, kterého by měla Evropská unie využít eh, co možná nejdříve a tím ukázat světu, že jsme otevřeni firmám, podnikání a nezapomínejme na to, že Mexiko je vlastně bráno do celé Latinské Ameriky. To musíme mít na paměti. Děkuji. Pan Salafranka, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem bohužel neměl možnost zúčastnit se této návštěvy ale slyšel jsem, že to byla návštěva skutečně velice pozitivní. A tak bych chtěl, chtěl pouze připomenout, že Mexiko je aktivním a pozitivním partnerem Evropské unie. Máme asociační dohodu s Mexikem. Vůbec jedna z prvních dohod čtvrté generace byla uzavřena právě s Mexikem a má pozitivní výsledky. Chtěl bych tedy říci, že v tuto chvíli revidujeme a modernizujeme stávající dohodu a mně, pane předsedo, eh, se zdá, že zde je eh, určitý problém eh, s časovým plánem, pokud jde o revizi a modernizaci této dohody, protože mm, my už se věnujeme této věci poměrně dlouho. Hlasovali jsme ve Štrasburku teď o dohodě s Kanadou. Vyjednávání trvala sedm let a my ještě čekáme na ratifikaci. Mexiko to je země, která provedla obrovské eh, ústavní reformy a může nám nyní nabídnout obrovské příležitosti, zejména pro evropské podniky. A proto si myslím, že je potřeba se eh, seriózně zamyslet nad časovým plánem, eh, který máme před sebou vzhledem k nutným procedurám, které musí proběhnout a eh, jak už řekl správně pan zpravodaj, je potřeba mít tady ten eh, horizont eh, uzavření jednání do příštích prezidentských voleb, abychom využili maximálně současné politické situace. Mexiko samozřejmě řeší zejména volbu Donalda Trumpa. My máme také své specifické okolnosti nyní v Evropské unii, takže chápu, že by bylo dobré, abychom měli před sebou skutečně reálný časový plán, také vzhledem tomu, že zase Evropská komise na naší straně musí vyjednávat s 28 členskými státy. Takže, pane předsedo, myslím si, že je potřeba vzít čas eh, v potaz. Také pan předseda eh, Juncker ukončí mu mandát vlastně za dva roky, dva roky a něco, takže eh, by bylo dobré uzavřít preferenční dohody, o které eh, usilujeme a které jsou pro nás v současné době velice důležité. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Takula. Thank you. <clears throat> Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bohužel nemohu vystoupit ve své mateřštině, pokusím se tedy vystoupit anglicky. Takže předně děkuji za tuto návštěvu. Mm, byla to návštěva velice včasná, aktuální a je dobře, že máme současnou analýzu situace. Musím říci, že já jsem byl pozitivně překvapen tím, jaký obrovský potenciál Mexiko má a myslím si, že je to nyní obzvláště důležité v okamžiku, kdy se můžeme pokusit eh, upgradeovat eh, tu současnou dohodu o volném obchodu. Zdá se totiž, že prezident Trump eh, není ochoten s Mexikem spolupracovat a, jak oni říkají, nechtějí budovat eh, ani zeď eh, tak spíše se přiklání k tomu budovat mosty přes rozbouřené vody Atlantiku. A já myslím, že i my bychom měli tomu být vstříc, být partnerem a pokud eh, můžeme společně s Mexikem vytěžit z globalizace, tak si myslím, že to je dobře a věřím, že nakonec za to zaplatí Trump. Takže v podstatě to je vše ode mě. Já chci jenom opravdu říci, že eh, mě pozitivně překvapilo, jaký obrovský potenciál pro nás eh, Mexiko má a doufám, že komise udělá maximum, aby ho využila, protože si myslím, že je na místě, abychom byli ambiciozní. Děkuji. Není Hajde Hautala. Děkuji, pane Mojso, děkuji i dalším kolegům eh, za to, že nám vysvětlili podstatu této mise. Myslím si, že tady je opravdu obrovský potenciál, který by nám měl umožnit dosáhnout dohody s Mexikem. A myslím si, že bychom mohli postupovat mnohem rychleji. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale já si myslím, že jsme se poučili v případě CETY, pokud jde o nedostatečnou transparentnost při vyjednávání, také si myslím, že musíme nastavit správnou rovnováhu mezi právy podniků a právy občanů a občanskou společností a pracovníky. Velice souhlasím s panem Mojzou, který zmiňoval, že je potřeba, abychom zpracovali ambiciozní kapitolu o e, boji s korupcí a o udržitelném rozvoji a aby tam byly i sankce. Myslím si, že to by mohlo být vzorem do budoucna pro další dohody o volném obchodu, které Evropská unie bude uzavírat. Především v tom slova smyslu, že už máme teď možnost poučit se ze smluv minulých minulých. Takže já jsem proto, abychom postupovali rychle a bude to důležité i pro Mexiko, ale nezapomínejme na to, že v zemi panuje kultura beztrestnosti, kdy eh, ta beztrestnost je skutečně až 90%. Znamená to, že investoři mají mm, malou míru jistoty, s níž musí nějakým způsobem pracovat a myslím, že eh, evropské firmy by měly postupovat v zemi eh, odpovědně. To znamená, že povinnosti by měly být zde na obou stranách, zejména pokud jde o zmírňování korupce. Děkuji. Děkuji. Evropská komise má před sebou tedy obrovský kus práce, zejména s tím časovým harmonogramem. Přejeme se rychlý pokrok, to je jedna věc, a za druhé máme dnes určité zkušenosti, které nás opět vedou k tomu, že chceme postupovat rychle, ale zároveň také transparentně. A pro parlament jsou zde ještě některé konkrétní záležitosti, na kterých nám záleží. Je to otázka práv, otázka boje s korupcí. To jsou věci, které je potřeba řešit A proto se těšíme, co možná nejdříve, na návrhy ze strany komise. Tak prosím, komise, děkuji, pane předsedo, za možnost přispět této diskuzi. Já si myslím, kdybych to vzal stručně, že Jsme rádi, že vaše dojmy z poslední návštěvy v Mexiku jsou pozitivní. Za nás mohu říci, že ta návštěva opravdu proběhla ve správný čas, protože je důležité ukázat Mexiku, že zájem a podpora eh, pro toto vyjednávání je v Evropě opravdu široká a v podstatě není nic lepšího, než když eh, za tímto účelem vyjede eh, delegace výboru INTA zastupující všechny politické strany. Také jsme vzali v potaz to, že trváte na tom, abychom zachovali tu plánovanou věcnou podobu dohody. E, s tím s vámi souhlasíme. Je pravda, že tato modernizace e, dohody je obrovskou příležitostí pro to zařadit do dohody věce, které tam doposavat nebyly. Ať už jde o udržitelný rozvoj nebo některé širší záležitosti týkající se lidských práv. I tyto věci e, je dobré řešit v politické části dohody. Co se týče transparentnosti, tak eh, jsme pečlivě zaznamenali veškeré vaše poznámky. Dostali jste eh, zprávy z vyjednavacích kol. Eh, k dispozici jsou také návrhy vyjednavacích textů, které jsme mm, protistraně předkládali. Prozatím jsme nepředložili úplně všechny texty, Například ten text eh, o udržitelnosti zatím předložen nebyl, ale já věřím, že se nám je zavčasu podaří připravit eh, před eh, dubnovým vyjednavacím kolem, abyste je měli k dispozici následně po proběhnutí mm, dubnového kola budete mít opět k dispozici výstupy a budete o nich moci s námi diskutovat. Děkuji. Děkuji a ještě za ESVČ, prosím. Ah, over there, excuse me. Děkuji vám, pane předsedo. Já vedu úsek eh, pro Latinskou Ameriku a Karibik eh, v ESVČ, takže děkuji za slovo. Vyslechl jsem si veškeré vaše žádosti na, na komisi. Eh, jedná se tady vlastně o společný projekt paní Mogherini, která dostala mandát pro vyjednávání dohody s s, s Mexikem. Já i můj kolega jsme se pečlivě zaznamenali vaše doporučení, zejména pokud se týká respektu základních zásad, které s Mexikem sdílíme ať už jde o lidská práva nebo práva sociální a ekonomická. Eh, vzali jsme v potaz vaši žádost na zvýšení transparentnosti. My jsme se několikrát setkali se zástupci občanské společnosti, abychom je informovali o celém procesu. Myslím, že z dosavadní situace je zjevné, že nebyly předloženy eh, transparentně úplně všechny dokumenty, o kterých se diskutovalo ale my se snažíme maximálně informovat občanskou společnost, abychom se nedočkali nějakého nepříjemného překvapení. Pokud jde o časový plán, tak vás mohu ujistit, že děláme maximum pro to, abychom vše urychlili. Zejména u politické části této dohody. Dokumenty se ovšem musí předkládět skupině na radě, skupině pro Latinskou Ameriku a Karibik. K tomu dojde velice brzy a jakmile budou dokumenty odsouhlaseny, tak je předložíme mexické straně a doufám, že ještě před začátkem léta budeme mít eh, dokončenou většinu bodů z dohody a tím pádem zajistíme, že bude dohoda skutečně uzavřena do konce letošního roku. Děkuji. Thanks a lot and, eh, Děkuji a doufejme, že budeme moci s komisí zveče pracovat dále, aby včas vznikla dohoda. Děkujeme mnohokrát za podporu Eh, naší delegace do Mexika. Eh, vše bylo dobře připraveno a organizováno. Prosím, pane kolego. Ano, ještě něco důležitého jsem měl zmínit ve svém prvním vystoupení ICS, tedy eh, nový systém investičních soudů. My jsme trvali na tom, aby dohoda CETA plus, ty, ta zlepšení, která vzniknou v systému řešení sporů, budou jakými si výchozími body eh, pro další eh, usnesení. My jsme eh, v této souvislosti chtěli pracovat tak, aby toto bylo bráno jako základ. Naše protistrana tomu rozumí, ví, že to má zásadní význam a je to také důležité pro legitimitu obchodní politiky. Otázka lidských práv, to je také důležitá. Měli bychom v každém případě eh, mít možnost pozastavit dohodu a měly by existovat sankce, protože situace lidských práv v Mexiku tomto směru je důležitá. Napojení na toto, to by mělo být nejenom eh, u stránky obchodu, ale veškeré otázky trvalo udržitelného rozvoje, které by se měly řešit, by měly jít ruku v ruce i se sankcemi a vše by mělo být nastaveno velmi pevně tak aby to bylo propojeno s obchodem, trvalou udržitelnost ani lidská práva nelze totiž od obchodu zcela oddělit. Mohlo by to být také modelová dohoda eh, pro eh, budoucí eh, práci, skutečné napojení otázek pracovně právních a lidských práv a obchodu to e, má zásadní význam, my to nemůžeme oddělovat, protože tyto záležitosti jsou vzájemně propojené. Dobrá, děkuji vám, tímto uzavírám tento bod a přejdeme k bodu 18 a, a bod 17 jsme totiž přesunuli na příští zasedání, protože zpravodajka onemocněla, takže a, e, bod 18 to je jiná strana světa, prostor ASEAN, zejména pokud jde o, o vyjednávání o, o volném, dohody o volném obchodu s Malajzí a stružením ASEAN. Asi si pamatujete, že eh, Původně eh, tady mělo být eh, zasedání EU-ASEAN, které z eh, různých důvodů nebylo možné, takže proto jsme uzavřeli dohodu se Singapurem, respektive ne, ne Evropský parlament, nejdříve komise A teď je to do značné míry eh, na dobrozdání eh, Evropského eh, soudního dvora, potom s Větnamem. To se překládá a právně dočišťuje. A v Tajsku a Filipínách probíhají dohody a také s Indonézií. Takže tady se ukazuje velká dynamika. abychom to eh, tedy eh, prohloubili, tak teď dám slovo panu eh, Tefnovi, aby nám popsal tu situaci poněkud podrobněji, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji za příležitost výbor informovat o našich vztazích se zeměmi ASEANu. Ehm, z Malajzí konkrétně. Já přejdu k Malajzii velice brzy, ale jak řekl pan předseda ve svém úvodu, tak by bylo vhodné si nejprve rekapitulovat, jak vypadá situace v ASEANu. Ehm, první dohoda region, region vznikla v roce 2009 a Eh, samozřejmě byla přivítána s velkými nadějemi, ale i určitými pochybnostmi. Rozhodně mezi tím jsme nesložili ruce v klín. Eh, I nadále sledujeme tento eh, přístup založený na stavebních blocích, stavebních kamenech. Vznikly dohody Singapur, Větnam a probíhají vyjednávání s Indonésií, Filipínami. Dvě vyjednávání byla pozastavena Ehm, a e, Tajsko a Malajzie z různých důvodů a pro další členy ASEANu ty, nejméně rozvinuté, ehm, které se i nadále ehm, těší bezcelnímu obchodu. Ještě e, e, pracujeme na dohodě o ochraně investic a jsme tedy v jeho východní Azii velmi aktivní a e, ještě trvá e, dlouhodobý cíl, tedy vytvořit jakousi panazijskou dohodu ještě e, než se k tomu dostaneme, budeme muset vytvořit ještě další stavební kameny. A samozřejmě se ještě inspirujeme, konkrétně v transpacifickém partnerství, kde eh, ještě probíhají jednání o závazcích k bilaterálnímu přístupu na trh. Můžeme uvažovat o tom, jak integrovat tyto přístupy. To eh, popíše tak komisařka Malstromová, když se 10. března setká v Manile se svými protěžky na zasedání hospodář, ministrů hospodářství a zánu. My jsme zatím máme dvě uzavřené dohody, eh, dva stavební kapeny, kameny a to ještě nestačí. A tím se dostávám k Malajzii. U Malajzie proběhlo sedm kol vyjednávání předtím, než Malajzie požádala o pozastavení rozhovorů vzhledem k blížícím se volbám. Od té doby se Malajzie zaměřovala spíše na vyjednávání o TPP, k tomu se při k tomu přistoupila v roce 2011. A zatím byly, otázky TPP ošetřeny uspokojivě, ale od uzavření dohody TPP a také i proto, že Malajzie přišla eh, o prez, eh, výhody, doložky nejvyšších výhod KSP, tak se opět na nás obrací abychom vyjednávání obnovili a to je možná ještě aktuálnější teď, když je zatím TPP nedořešené a také proto, že Malajzie se bude eh, muset postavit konkurenci od, eh, ze strany dohody EU Větna. My jsme mezi tím začali, vy, zahajili vyjednávání s dalšími státy, jako například Indonésii a věcně. Ehm, největším eh, problémem nebo úkolem zůstává to tež, co dříve, tedy kdy obnovit vyjednávání, abychom se nedostali do slepé uličky v důsledku různých očekávání. Samozřejmě musíme získat jakési ujištění, že Malajzie se bude moci eh, tedy eh, odpíchnout od toho, co jsme dojednali již v roce 2011, ale i naše obchodní politika se mezi tím rozvinula a samozřejmě problematika energetiky, surovin, malých středních podniků, systém investičních soudů. A e, my také chceme, aby Malajzie e, se dostala dál než to, co je v TPP, například e, geografická označení. Proběhla také řada jakýchsi inventur Eh, eh, ta poslední eh, před pouhými dvěma týdny a ukázala na obecnou ochotu diskutovat o těchto tématech. Zatím jsme nedostali konkrétní závazky a ať už ty diskuse dopadly jakoli, tak Malezie má zatím pochopení pro tyto politiky, které jsou citlivé. Komis Sařka se třetí setká s ministrem Mustafou eh, a uvidíme, zda se nám podaří získat nezbytná politická ujištění. Eh, a samozřejmě toto hodnocení eh, je velice důležité, abychom se dostali ku předu, zvláště v rychle rostoucí ekonomice a my se snažíme zajistit, zajistit um, alespoň tu úroveň, kterou máme s, Vě- s Větnamem. Jinak bychom vysílali negativní systém ehm, v dalších bilaterálních jednáních, která máme v tom regionu po zasedání. 10.3. budeme vědět víc a velice rádi vás budeme informovat o této příležitosti a nyní se zaměřím na Malajzi. Ale velice rád eh, bych také zmínil eh, eh, příležitost o tom dále diskutovat. Děkuji vám, pane předsedo, a já nejprve dám slovo panu Kamalovi, který bude hovořit o Malajzi a Davidu Martinovi, který se věnuje Azánu 6. Pan Kamal má slovo. Děkuji mnohokrát a děkuji eh, komisi za vystoupení. Já jsem si nemyslel, že budu hovořit o něčem, co bylo pozastaveno již v roce 2012. Myslím, že pan Gazak za liberály byl zpravodajem v té době, ehm, tak pro mě je vlastně tohle příjemným překvapením, že se k tomuto tématu opět dostáváme. Naše eh, skupina vždycky vítá a podporuje otevřený obchod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 Eh, volný obchod. Samozřejmě, že eh, tady nejde o dohody o volném obchodu, ale o preferenčním obchodu. Skutečný volný obchod by znamenal naprosto otevřít trhy na obou stranách. Tak tomu není. My vyjednáváme sektor po sektoru, proto jsou to preferenční obchodní dohody. Já bych jenom připomněl některé okolnosti, které mají klíčový význam eh, pro země ASEANu. Malezie třetím největším obchodním partnerem Eh, pro EU a také představuje velmi důležitého partnera, také eh, eh, do, dovozy do EU rostou a e, evropské přímé investice představují 8 miliard eur. A to vše ukazuje, na to, že z hlediska čistě hospodářského je to e, velká příležitost pro nás. Také zaznamenáváme pokrok z hlediska plánu z roku 2010, transformace malajské ekonomiky e, do roku 2020 a také se setkáváme s tím, e, že malajská vláda e, má také jasnou politickou vůli a závazek zdokonalit sektor e, Eh, služeb a podobně, když vidíme, eh, že eh, právě toto je vnímáno jako atraktivní krok. Ale jsou tam také obtížná témata, například, jak víme, u Malezie jsou tam podobné problémy jako ve zbytku regionu, ale měli bychom diskutovat také nikoli na základě jakýchsi předsudků, ale například lesy, primární lesy tam neklesají, eh, primární lesy dokonce ve své ploše narostly, což není ta katastrofická situace, jak se někteří kolegové tady domnívají a není to ani stejné jako u některých jiných zemí, kde je velká obava ze situace v lesnictví a eh, u Malezie je také důležité také u drobných vlastníků půdy, jak tedy fungovat, když jsou na jedné straně konfrontováni velkými Eh, firmami, na druhé straně i nevládními organizacemi, které často jednají eh, bez skrupulí vůči eh, těm malým vlastníkům půdy nebo pozemku. A musíme si uvědomit, že právě tyto dominantní organizace ze západu, ať už vládní nebo nevládní, by je měly vnímat jako rovné partnery. A víme, že má máme dohody již od 70. letech, kde to bylo na 49% a vidíme, že se daří eh, úrovu snižovat, i když zůstává na vysoké úrovni. Musíme však zcela jistě využít nastoupené dynamiky, eh, a vidíme také na základě úspěchu v dohodě CETA, musíme usilovat o další obchodní dohody. A jak řekli zastupce komise, je zcela zřejmé, že Ehm, minule bylo vyjednávání pozastaveno v důsledku obtíží na obou stranách a komisařka Malstromová sama řekla v roce 2015 na jednání mezi Malezí a EU, že pokud vyjednávání budou obnovena, tak musí obě strany být ochotny k dohodě, protože nemá smysl zapřednout do stejných problémů, jako se zapředlo dříve. Ehm, a proto otázka, kterou bych rád položil. Vím, že bude eh, ten přímý kontakt eh, za eh, nějaké dva týdny, ale jak vnímáte perspektivu setkání komisařky s jejím protěžkem Manile? Manile vnímáte nějaký si posun v přístupu vašich partnerů v tomto směru? a e, čím se situace liší. Já vím, že e, premiér také řekl, že je ochoten nastoupit rozhovory co nejdřív. Já vím, že je možná moje otázka předčasná, ale zajímalo by mě, kde vidíte možný posun, který by umožnil e, dostat se v obtížných otázkách ze slepé uličky a dosáhnout dohody co nejdříve. Děkuji mnohokrát, pane Kamale. A nyní pan David Martin. Já jsem věnuji Malajzii. Za eh, Emu Rodriguez hovořím, které je stínovo. Spravodajkou bohužel zde dnes nemůže být. Obecně nejprve eh, za ASEAN. My akceptujeme ASEAN jako klíčový ekonomický region pro EU eh, s velkým jakým významem, je zde řada příležitostí eh, pro spolupráci. Nicméně, obecně bych ještě řekl, to platí pro každou, eh, ale ne možná úplně stejnou měrou zemí, zemi v Azánu. Eh, sledujeme situaci lidských práv, pracovně právních podmínek občanské společnosti a vidíme tam určité zhoršení v posledních letech v téměř všech zemích regionu. U Malajzie konkrétně by kolegyně Emma ráda zdůraznila, že pokud máme znovu zahájit vyjednávání s Malazí, měli bychom uvažovat o podmínce, tedy diskutovat nejenom o trvalé udržitelném rozvoji, ale také velice přísné kapitole pro trvalou udržitelný rozvoj, která bude povinná a která bude eh, obsahovat mechanismus vymáhání eh, odbory, eh, ochránci přírody a další eh, nevládní organizace vnímají situaci v Malajsii v této situaci jako horšující se, měli bychom je podpořit a, a eh, a také palmový olej. Já nevím, zda by měl být výslovně zmíněn a e, samozřejmě mělo by se diskutovat také o tom, jak ochrana půdy je to širší a měli bychom tam tedy e, zdroje palmového oleje zmínit z hlediska ochrany životního prostředí a pak můžeme samozřejmě také, co se týče e, zeměpisných označení, uznání evropských zeměpisných označení, ne, bude snadné toho dosáhnout v Malajzi. Za prvé k Singapuru. Musím říci, že ehm, e, e, Singapur vůči nám prokázal obrovskou trpělivost, kdy čekali na globální dohodu. My samozřejmě zatím nejsme spokojeni s tím, co máme, ale e, i nadále budeme pokračovat Ehm, v jednáních trošku na jejich úkor a já bych rád ujistil komisi, jakmile eh, soudnu rozhodne, tak můžeme eh, se snažit eh, tuto věc dostat do parlamentu co nejdříve, aby byla uzavřena. A pak jedna otázka pokud Evropský soudní dvůr potvrdí rozhodnutí doporučení generálního advokáta, že dohoda je smíšená, bude komise uvažovat o rozdělení dohody na dvě části, tedy kompetence výlučně EU a smíšené kompetence, která bude pojednána separátně, tak aby se e, rychleji tato dohoda mohla aplikovat v praxi. E, pokud se týká Myanmaru, tak si uvědomujeme, že toto dává neuměrné výhody e, společnostem z EU. Uvědomujeme si, že mnoho barmských společností v EU nepůsobí Eh, ale vzpomínám si ještě slova eh, Cathy Ashton a jejího týmu, kdy se tehdy eh, ustavení tohoto týmu Task Force uvažovalo nejenom o otevření příležitostí investic z EU do Myanmaru, ale také nových příležitostí na zcela novém území pro investice založené na rozumných kritériích, ať už pro životní prostředí a dalších, eh, které budou odrážet naše hodnoty. My zde uvažujeme také o eh, společenské odpovědnosti firem eh, i, i ve vztahu k Myanmaru. Zajímalo by mě tedy, zda v souvislosti s touto investiční dohodou uvažujeme o něčem podobném, jako jsme aplikovali ve vztahu ke Kolumbii, jakási cestovní mapa, která bude zaměřená na více aspektů eh, odpovědného investování, eh, v tomto případě v Myanmaru, aby podporovala tedy odpovědné investice a aby se zlepšily celkové eh, pracovně právní podmínky, praxe v oblasti pracovních vztahů a podobně. Ale zda také, zda jsme ochotni nahlédnout i nad rámec evropských společností, protože to, co slýchám z Myanmaru, je, že řada evropských společností se opravdu chová odpovědně ve vztahu k investicím ale už eh, nekladou stejné nároky na své subdodavatele eh, a tam už třeba i vykořistují. Tam je důležité, eh, aby pracovali takzvaně s čistýma rukama a aby, využí, aby nevyužívali ty velmi nízkoplacené pracovní síly nebo ty méně vhodné praktiky ve svém dodavatelském řetězci. A na závěr, o těch zemí je tam tolik, já bych tady mohla hovořit celý den, ale jenom zmíním Filipíny, A před dvěma lety jsme cítili eh, také určitý posun k Filipínám. Já si nemyslím, že by byl vhodný čas na to, abychom začali vyjednávat s Filipínami. A pokud o tom vážně uvažujete, tak si uvědomte nejenom situaci v lidských právech, která je špatná, prezident, který vystupuje naprosto nepřijatelným způsobem a zdá se, že celá země skluzuje k takové diktaku, diktatuře a e, já si myslím, že situace na Filipínách na to, abychom začali vyjednávat senátor Lima, největší, jeden z největších kritiků prezidenta je e, teď e, ve vazbě a to rozhodně neukazuje na správný přístup k opozici. Také jsou Eh, někteří popravováni i mimo zákon eh, a je vyvíjen politický tlak. Já si myslím, že není vhodná doba vědnavat s Filipínami. Děkuji mnohokrát. A marie Miner. Děkuji, pane předsedo. Já mm, mám velký eh, problém s touto obchodní politikou EU. Obchod je pěkný, ale eh, jenom pokud eh, je vzájemně výhodný. Přístup komise je především v zájmu evropských nadárodních podniků, ne malých a středních podniků eh, pracujících a eh, zemí, eh, které chtějí konkurovat naší rozvinuté ekonomice. Výhody, které ta dohoda přináší, jsou opravdu nakloněné nadárodním firmám. Chci poukázat na dvě věci a potom praktickou otázku. V eh, říjnu 2013 byl eh, rozšířen, byl rozšířen mandát Rady na investiční ochranu. Eh, země ASEANu se vyvíjí směrem k dobrým demokraciím ale eh, veřejný sektor tam není tak rozvinutý. Pokud jde o arbitráž pro zahraniční investory, eh, tak je to ohrožení demokracie v této zemi. A znáte eh, vyprávění malých zemí, které pod tlakem ESTS museli hodně zaplatit a zaplatit svoji politi- tedy změnit svoji politiku. Je to uh, také pro evropské nadnárodní firmy, je to taková moderní varianta ECS a, a ta ty problémy neřeší jak víme ze studií Transnacionálního institucu, institucu a e, dalších. Já jsem proto, abychom e, spíše stanovovali podmínky pro e, národní právní systém, než uzavřeme tu dohodu. Potom jsem pro podmínky pro, v oblasti lidských práv a sociální odpovědnosti firm. Eh, zahraniční firmy hrají eh, negativní roli eh, v oblastech, jako je palmový olej, to zmyslím kácení stromů v Indonésii a v Malajzii a potom Větnam, Tajsko a další země, tam jsou také problémy. Závěrem moje praktická otázka. Jak daleko jsme u SDS a vyjednávání s Myanmarem? Dankeschön, wobei... Děkuji. Otázka ISDS. ISDS. Eh, tu je třeba eh, tady eh, tedy eh, vážit trochu jinak. Minulý rok jsme měli 62 eh, nových případů a 10 z toho v rámci energetické charty. A nebylo to eh, díky velkým koncernům, ale malým podnikům spíše a státním podnikům, které se pokoušely to využít, takže jak využívat ty stávající instrumenty. Musíme se podívat také na tu energetickou chartu, musíme ji příslušným způsobem obnovit a ten starý systém ISDS. Eh, tedy nějak reformovat. Ale to není naše hlavní téma. Heidhauta. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že není pochyb o tom, že eh, odmítnutí transpacifického partnerství ze strany prezidenta Trumpa je pro EU eh, výraznou příležitostí uzavřít silné obchodní dohody se zeměmi ASEANu. Zároveň eh, se také nazí, nabízí eh, velká příležitost z hlediska zvýšení standardu ochrany životního prostředí, ochrany zaměstnanců a podobně, eh, což by také bylo přineslo TPP. A musíme na tom tedy pilně pracovat a pan Kamal zmínil problematiku palmového oleje. Já si myslím, že zde nejde jenom o eh, ekologické skupiny, které kritizují Malezi za ničení lesu, ale uvědomme si, eh, že, jak řekl pan Martin, je to problematika dodržování celkových standardů a e, já jsem v terénu viděla, jak některé společnosti investují opravdu odpovědně, ale setkávají se spíše e, s problémy, když musí konkurovat těm, které ty podmínky nedodržují, ať už vůči místnímu obyvatelstvu nebo životnímu prostředí. A e, obecně tedy platí, že zmíněné dohody by měly e, být zaměřeny na odpovědné investování, včetně dobrovolných programů, e, protože víme, že řada z těch programů si ještě žádá zlepšení. A také bych chtěla mimochodem doplnit, že v několika výborech se diskutuje o zprávě věnované palmovému oleji. Já jsem zpravodajkou ve výboru DV eh, k palmovému oleji a eh, obecně tedy je důležité zaměřovat se na trvale udržitelnou produkci. Chci eh, se zeptat komise, jak tyto věci zohlední. Je samozřejmě otázka odlesňování velmi závažná a e, samozřejmě to souvisí s produkcí palmového oleje v Indonésii, Malajzii. A co lze tedy e, e, udělat, jak zlepšit právní předpisy v oblasti ochrany lesů a obchodování. Komise investuje do nových strategií proti odlesňování v jeho východní Asii konkrétně, protože si myslím, že se správnými nástroji eh, můžeme situaci ještě zlepšit. Já bych na to, to ráda slyšela odpověď komise. A nakonec k Myanmaru jsem přesvědčená, že situace se opravdu zhoršila. A Konkrétně také eh, vidíme, do jaké míry armáda kontroluje přístup k přírodním zdrojům. My bychom rádi od komise slyšeli, jak budou s tou neprůhlednou strukturou nakládat, jak k tomu budou přistupovat, protože to je velký problém pro evropské společnosti, eh, které chtějí obchodovat v těch zemích. Děkuji a eh, komisi dám slovo Děkuji mnohokrát. Já bych se rád vyjádřil tedy k několika otázkám, které tady zazněly, ať už k Malézii, Myanmaru a dalšími zem, dalším zemím. První otázka. Zda jsou nějaké rozdíly oproti stavu v roce 2012, kdy se jednání přerušila. Konkrétně Ehm, Malézie, jejich přístupy k těm inventurám, eh, tak ti jsou dnes už naladěni na vyjednávání. Říkají, my jsme ochotni diskutovat, jsme na to připraveni. Nemůžeme vám se teď zavázat, ale eh, jsme připraveni. Je to taková ta otázka, zda je sklenice napůl prázdná nebo napůl plná. Eh, samozřejmě eh, to definitivní ujištění můžeme dostat teprve na ten nejvyšší politické úrovni, ale zdá se, že se naladění těchto politických reprezentací skutečně pozitivně změnilo. Malézie se zapojila do transpacifického vyjednávání o transpacifickém partnerství. Výsledky máme k dispozici online a můžeme tedy říci, že eh, tedy došlo k posunu například problém, samozřejmě jsou problémy, co se týče tarifu a dalších Eh, různých ochranářských opatření, ale zcela jistě eh, vidíme pokrok, který Malajzie dosáhla eh, interně, například odstranění některých institucionálních překážek. Například Malajzie dříve předtím nevyjednávala, bylo to kontroverzní téma, a dnes už máme referenční dokumenty. My bychom předpokládali, že Malajzie by mohla jít ještě dál v některých tématech, ale uvědomme si, že to jsou zatím výsledky eh, prvního kola vyjednávání. Jsou tam zcela jistě prvky, na kterých můžeme stavět a ehm, pro TPP zcela jistě existuje jakási výjimka pro některé eh, politiky ehm, a ehm, vidíme tedy od roku 2012, že k pokroku jednoznačně došlo. A otázka palmového oleje. A musím říci, že Palmový olej je takovým ikonickým produktem pro Malajzi, Indonésii. Je to eh, jeden z nejvýraznějších exportních eh, produktů. Je to součást jejich ofenzívy, protože oni samozřejmě eh, chtějí liberalizaci tarifů pro tento export. A zajímavé až paradoxní je, že současně tyto země uplatňují některé exportní sazby pro tyto produkty, což se bude muset také vyvážit, ale uvědomme si, že do hry vstupuje také rozměr trvalé udržitelnosti eh, což souvisí například se zprávou lesních eh, porostů a podobně. Eh, uvědomme si, že v těchto zemích najdeme také vlastně, že to, tento obor je Eh, zdrojem zaměstnání, práce příjmu pro eh, drobné vlastníky půdy. A uvědomme si, že eh, se Malajzie rozhodla pro přijetí certifikátu trvale udržitelné produkce palmového oleje do roku 2020 tedy je na cestě v implementaci mandatorního systému certifikace, což v kontrastu s předním systémem RSPO v privátních rukách e, představuje e, velmi zajímavý pokrok v oblasti palmového oleje. E, a to jsou samozřejmě složité otázky, které jsou ale zcela jistě na pořadu dne a můžeme tedy zaznamenat zásadní pokrok Ehm, jsou tedy ochotni nastoupit na velmi ambiciozní ehm, eh, kapitolu vyjednávání eh, také proto, že si uvědomují, jak negativně je palmový olej vnímán v Evropě, proto chtějí toto téma řešit. A otázka od Davida a Martina Eh, konkrétně eh, zeměpisná označení. Ano, konkrétně eh, z, u Malajsie tak většinou do ringu možná hodila hodil vývoj s vyjednáváním Eh, z USA, ale tam mm, se pozastavil vyjednávání dohody TTIP. Eh, vezměme příklad Větnamu například, který má velmi kvalitní dohodu a Větnam byl jak součástí TPP, tak eh, také má dohodu přímo s námi, takže je vidět, že není nutné si představovat, že by jedna dohoda vylučovala dohodu druhou. V každém případě se musíme snažit dosáhnout ochrany evropských zeměpisných označení. Eh, také eh, tady zazněla zmínka o tom, že vůči Singapuru eh, jsme nejednali snadno. Dohoda existuje už několik let a my jsme se dohodli o zavedení ochrany investic. Máme také ehm, věc u soudního dvora, kde čekáme na rozhodnutí v druhém kvartále pravděpodobně. A doufám, že jakmile budeme mít jasno na základě rozhodnutí soudního dvora, tak se podaří zpracovat ehm, celý proces poměrně rychle a budeme mít dohodu, kterou předložíme radě a parlamentu. A jedna věc, která možná mezi tím proběhne nebo bude probíhat paralelně, zatímco čekáme na rozhodnutí eh, soudního dvora, Eh, probíhá, eh, víme, že upgrade o investiční ochraně z roku 2014 eh, není již aktuální, protože se politika EU vyvinula v této oblasti. Teď máme tedy dohodu také se Singapurem, kde vidíme, že nejsnažší a nejčistší cesta jako předu i přes určitou neochotu ze strany Singapuru je znovu otevřít dohodu a e, nahradit ustanovení z roku 2014 novými aktuálními ustanoveními. A to je proces, e, který doufáme e, bude možné zahájit v nadcházejících dvou měsících. A pokud je o Myanmar, já si myslím a doufám, že bude příležitost podrobnější diskusy v monitorovací skupině, kde jsem také, eh, kde bude přítomen náš hlavní vyjednavač, ehm, ale půjde nejenom o usnadnění přístupu pro evropské společnosti, ale také eh, o zavedení dobré praxe. A to nejenom eh, do Eh, konkrétního podniku, ale také po celém dodavatelském řetězci. A otázka k Myanmaru a stav v problematice systému řešení sporu. Mm, de facto ustanovení SDS v dohodě o ochraně investic s Myanmarem není, ale text, který máme, respektive text, který finalizujeme s Myanmarem, Eh, obsahuje eh, současnou situaci, kde je tam nový eh, návrh od EU, tedy systém investičních soudů, podobně jako u Kanady v dohodě CETA. A to je něco, co se objevilo a bylo ohlášeno v procesu eh, přijetí dohody CETA. Něco podobného bude v dohodě s eh, Myanmarem. Nebude tam už to staré ustanovení pro ISDS. Děkuji, tímto končím rozpravu a určitě u těch jednotlivých dohod a také i otázky strategie pro ASEAN eh, ještě eh, někdy zůstaneme a tím se dostáváme k bodu 19. Uzavření dohody mezi Evropskou unii, Islandem a EHP, tedy pardon. Týká se to čtyřech dohod dohromady. Dnes tady a tak nejde o obsahu té obsah té dohody, ale o formální otázku. Eh, tenhle postup jsme zatím neratifikovali, ale už eh, probíhá a to samozřejmě odpovídá naší eh, meziinstitucionální dohodě s Evropskou komisí, že žádná dohoda nebude eh, předběžně uplatňována bez souhlasu Evropského parlamentu. Paní komisařka Malmströmová tuto dohodu při svém slyšení takto formulovala několikrát v debatě o CETě a o dalších dohodách to opakovala, takže je tady jasný závazek, žádné předběžné uplatnění, předběžná aplikace, pokud Evropský parlament nesouhlasil a tento princip byl teď tedy prolomen a vedle obsahových otázek tady na výboru také eh, bylo určité rozhořčení z tohoto postupu. Kromě tedy toho předběžného uplatnění je tady uplatování článku 218 eh, Lisabonské smlouvy sice okamžité a komplexní informování parlamentu eh, na, nebo o všech úrovních vyjednávání a přístupu k eh, mezinárodním dohodám. To je tam jasně stanoveno. I zde se zdá ze strany komise, že ze strany komise eh, proběhla určitá opomenutí. Proto jsme také pozvali Frederiku Mogherini, A to také pro ta probíhající um, meziinstitucionální vyjednávání je velice důležité. Poprvé jsme si sedli, tedy ještě s uh, slovenským předsednictvím, komisí zastoupenou panem Hánem. Já jsem to za parlament řekl jasně, že neuzavřeme žádnou dohodu kde nebude zapsán tento princip, nebude žádné předbětné uplatňování eh, dohod bez, dohod, bez souhlasu Evropského parlamentu a na všech úrovních eh, eh, vyjednávání podle článku 218 chceme být informováni a tedy do nich zapojeni. Čili to budeme dnes tak trochu projednávat a s zástupcem ESVČ, panem Claudem Mertenem, který je šéfem a, oddělení pro západní Evropu, ale než mu dám slovo, tak dám a slovo panu Borlimu, který je zpravodajem zde. Sí, grazie, presidente. Ano, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat výboru INTA, že zařadil tento bod na dnešní program jednání. Asi si vzpomenete, že diskuze začaly v našem výboru 30. června roku 2016 za přítomnosti velvyslanců Islandu a Norska. Já souhlasím se základní linií a s dosavadní diskuzí a dovolím si teď projít nejdůležitější věci celé problematiky. Vše vychází z dohody o Evropském hospodářském prostoru z roku 1994 a o účasti na jednotném trhu ze strany Norska, Islandu a Lichtensteinska, což jsou členské státy SVOM. Článek 115 dohody o EHP stanoví, že země SVO od roku 1994 do dnešního dne přispívají na to, aby se snižovaly ekonomické a sociální rozdíly v této, v tomto hospodářském prostoru. Ještě bych poznamenal, že Norsko poskytuje ještě dodatečné příspěvky prostřednictvím speciálního finančního mechanismu, který vypršel v roce 2014 a je potřeba ho obnovit. Zároveň s těmito vyjednáváními o finančním mechanismu jsme také prověřovali evropské protokoly s Islandem a s Norskem, které se týkají obchodu v oblasti eh, rybolovu. Jsou to protokoly podepsané v červenci roku 2015. Jeden tedy ten protokol je mezi EU, Islandem, Norskem a Liechtensteinskem o finančním mechanismu od roku 2014 do roku 2020 21 a mechanismus, kterým státy SVO financují politiky sociální a hospodářské soudržnosti a pak je tam protokol o finančním mechanismu mezi lety 2014 až 2021 pro Norsko, kterým Norsko přispívá dalšími finančními prostředky. A součástí je ještě protokol o, o rybolovu s Norskem i Islandem a dohoda s Norskem body 1.2, které stanoví finanční příspěvek na sociální a hospodářskou soudržnost v EHP ve výše 2,2 miliardy eur mezi roky 2014 a 2021 což eh, znamená navýšení příspěvku s o zhruba 11 oproti předchozímu období do roku 2014. Tento příspěvek eh, chce doladi, dosáhnout cíle podle strategie Evropa 2020 v oblasti soudržného rozvoje a zejména se soustředí na taková odvětví, jako je inovace, výzkum, školství, inkluze, životní prostředí, kultura, eh, svoboda, základní eh, svobody. Eh, přispív, přijímajícími zeměmi je Česká republika, Chorvatsko, Rumunsko a další státy. Během rozpravy s velvyslanci, která proběhla v tomto výboru v červnu loňského roku, s námi hovořili o jejich ambicích, eh, pokud jde o další rozvoj eh, těchto finančních mechanismů. Pokud jde o ty dva dodatečné protokoly, které se týkají rybolovu, tak eh, jsme mm, zanalizovali protokoly a stanovili jsme nové koncese Navýšili jsme nové koncence u některých eh, celních položek pro Island. V dosavadních diskuzích eh, jsme se rozhodli, že budeme dále jednat eh, o dohodě mezi Islandem a EU, pokud jde o zemědělství a v této souvislosti tedy jednání začala také jednání mezi Norskem a EU na základě článku 19. Dohodnuté finanční příspěvky ze strany zemí ESVO a Norska jsou pozitivní záležitostí. Je to zvláště pozitivní, když vidíme, že se zvyšuje liberalizace v zemědělském odvětví a zejména, když vidíme, že dochází k odstraňování cel na některé evropské produkty, jako je maso a síry. To jsou věci, které evropské, Evropský parlament zajímají, proto, a chceme odstranění cel na tyto výrobky co možná a nejdříve. Děkuji. Děkuji a nejdříve dám slovo Claudu Mertenovi z EIS. No, no, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto možnost abychom zde pohovořili o relevantním obsahu dohody mezi EU a zeměmi EHPSVO, pokud jde o obnovení finančního mechanismu na období 2014-2021 a pokud jde o dodatečné protokoly o rybolovi, pokud jde o bilaterální eh, FTA mezi Norskem, EU a Islandem a Norskem. Ehm, tato mm, situace eh, navazuje na předchozí implementaci evropských dohod, které umožňují Norsku, Islandu a Liechtensteinsku eh, požívat svobod evropského jednotného trhu. Tyto dohody vytvářejí eh, nejenom práva, ale nesou sebou i své povinnosti Zejména jde o to, aby se vyvážely ekonomické výhody, které státy e HPSO mají z členství a účasti na rozšířeném jednotném evropském trhu. Takže za tímto účelem po roce 1994 eh, a po uzavření těch prvotních trh Eh, smluv eh, podle článku 115 partneři SVO pravidelně přispívají finančními prostředky na zmírnění ekonomických a sociálních nerovností v evropském hospodářském prostoru. Kromě toho Norsko vytvořilo doplňkový eh, finanční mechanismus, jak už zde bylo zmíněno, Celkově Evropská unie a Norsko obnovuje e, finanční mechanizmy každých pět e, let. Poslední e, vypršel v dubnu roku 2014 a právě s ohledem na pokračování tohoto programu na zmírnění ekonomických a sociálních rozdílů si myslíme, že a vzhledem k finanční krizi z roku 2008 a 2009 eh, a vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat ambiciozní vyjednavací mandát, eh, si myslím, že by bylo dobré obnovit norské granty a také je značně navýšit, eh, jak už tady také zaznělo. To je zatím poslední výstup z vyjednávání. Dohody byly podepsány v květnu roku 2016 a prozatím mě platí od července potažmo srpna 2016. Jsou odrazem vůle přijímajících zemí EU okamžitě zahájit jednání e, se státy ESVO, pokud jde o bilaterální memoranda o porozumění ohledně sektorových priorit a finanční provádění. Jedná se tedy o balíček eh, dohod o finančním mechanismu, o norských grantech a my jsme rádi, že můžeme dnes eh, říci, že Norsko již uzavřelo memorandum o porozumění, na základě nichž se provádí ta prozatímní dohoda s několika přijímacími zeměmi, takže eh, proces běží. My jsme si také plně vědomi toho, že tento finanční mechanismus eh, běží paralelně s dvěma rybolovnými protokoly s Norskem a Islandem, které byly podepsány ve stejnou dobu a které také začaly platit prozatímně. Dobře víme, že probíhají jednání mezi institucemi, tak abychom se v budoucnu vyhnuli nedorozumění, o kterém jste hovořili i vy. Takže tomu naše útvary nyní věnují velkou pozornost. Snažíme se docílit eh, vyjasnění situace ohledně toho, jak chceme do budoucna pokračovat se spuštěním prozatímního uplatňování mezinárodních dohod. A zároveň bereme v potaz eh, i vaše eh, postřehy a doporučení, které jste sformulovali jako Evropský parlament, pokud jde o tu prozatímní dohodu. A to vše tedy součástí interinstitucionálního vyjednávání. A my věříme, že v budoucnu budeme schopni se vyhnout eh, podobným nedorozuměním. Děkuji. Děkuji. Pan, Pavli, pan Pavlix, náš stálý zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Bohužel musím začít relativně kriticky, pokud jde o naše spolupráci, tedy spolupráci mezi Evropským parlamentem a komisí, Evropskou komisí, která vyjednává obchodní dohody a také zástupci na druhé straně. Jsou zde určité záležitosti, které mi působí e, obavy, ale nejenom mě. Myslím, že jsou problémem pro celou řadu poslanců Evropského parlamentu. Tak předně musím říci, že při řadě příležitostí ta spolupráce s komisí probíhala dobře. Pokud jde o mezinárodní obchod a dohody, my jsme nedávno ratifikovali jednu z největších obchodních dohod. Ale v tomto konkrétním případě kdy jde o dohodu mezi EU a Norskem, to bohužel říci nemohu. Začnu tedy konkrétními příklady. Jednu věc už jste sami řekli, to je otázka provádění. My se snažíme bojovat za evropské instituce a mm, vydobít jim e, respektované místo. Hodně tedy záleží na nás samých, ale zároveň e, Respekt eh, vůči parlamentu ze strany Evropské komise si myslím znemožňuje to, aby Evropský parlament byl dostatečně zohledňován, kdy je to potřeba a v jednou takovou oblastí je právě obchod. Pokud jde o regionální záležitosti, tak eh, my jsme eh, žádali už v létě o vyjasnění řadu, řady záležitostí. Psali jsme o tom paní Mogherini, šlo o věci, které se týkaly našich vztahů eh, s komisí pro Norsko. A my totiž vycházíme z předpokladu, že komise nezohledňovala zájmy členských států a zájmy naší společnosti eh, při svých jednáních s Norskem. Dostalo se nám odpovědi ze strany komise, a to v září. Dobře, bylo to po dvou měsících, ale chápu, že všichni jsou zaměstnáni. Na druhé straně musím s politováním říci, že eh, zase nejsme tady v parlamentu úplně hlupáci. Eh, máme svoje zkušenosti ze státní zprávy a tak víme, že když dostanu odpověď, kde z toho vlastně nevytěžím jednu jedinou větu týkající se eh, tématu, na který se ptám, tak vidím, že to je zcela prázdný dopis, který vůbec nemusel být odeslán a všichni jsme si mohli ušetřit čas eh, a věnovat ho důležitějším záležitostem. Za druhé, chápeme, že z byrokratického hlediska Eh, samozřejmě vstupují eh, do hry i některé politické aspekty, které bychom nechtěli směšovat. A na druhou stranu jsou tady členské státy, které velice zajímá postoj Norska a jejich zájmy mohou být různé a jiné než zájmy Evropské komise nebo zbytku eh, zbytku Evropské unie, například v oblasti rybolovu ve Svarbardu. Jedna z našich firm teď čelí bankrotu, protože je přetížena norským justičním systémem a komise v této věci vůbec nějak nepomáhá. Můžeme si říct, že jsou to separátní záležitosti, ale oni úplně nejsou, pokud jde o vztahy mezi EU a Norskem. Takže abych svůj argument zkrátil. Za prvé, myslím si, že nejenom eh, já osobně, ale ani Evropský parlament eh, nepožívá dostatečného respektu ze strany Evropské komise. Je tomu tak už dlouho, nedostáváme řádné odpovědi na naše jasné dotazy a proto si myslím, že je velice obtížné, a tady bych požádal i jiné politické skupiny v Evropském parlamentu, aby se nad tímto zamysleli. Pokud chcete být v budoucnu respektováni svými občany, našimi občany a Evropskou komisí, tak si myslím, že bychom se měli vyhnout hlasování ve výboru o celé záležitosti, o této záležitosti a nechat to jako takový signál. Uvidíme, jak se pak eh, rozhodneme. Eh, předseda parlamentu a plenární zasedání. Tam o tom můžeme diskutovat a probrat, zda budeme chtít hlasovat. Navrhuji to jako určitou reakci z naší strany. Za druhé, požádal bych vedení našeho výboru, aby eh, si požádalo o otázku k ústnímu zodpovězení na zasedání parlamentu a chci, aby tam byli opravdu lidé, kteří dokážou konkrétně odpovědno, odpovědět. Nepřeji si někoho, kdo nemá dostatečné politické a ekonomické argumenty, takže o toto skutečně žádám a nejenom svým vlastním jménem, nejbrž jménem všech svých voličů, své země a také jménem Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji tak to bylo jasné poselství. Teď je David Martin. Děkuji, pane předsedo. Ano, jasné poselství. Já budu stručný a doufujeme stejně jasný. Tak zaprvé chci říci, že doufám, že SVČ zaujme stejný přístup jako Evropská komise, pokud jde o prozatímní provádění, protože není možné eh, Eh, bez našeho eh, souhlasu jako parlamentu přistoupit k prozatímnímu provádění. Pokud jde o zemědělství a Norsko, a teď jsem se dozvěděl i eh, pokud jde o rybolov, je jasné, že Norsko porušilo ducha dohody z jednostrany, formou jednostranného navýšení zátěže, takže o tom není žádných pochyb. Ehm, nicméně já se nemyslím, že to, že jak si se vezmeme tuto služku za takového rukojmího, mm, takže to je rozumná strategie. Tady nesouhlasím s kolegou z EPP protože ono jde o to, že oni platí peníze nám a nikoliv eh, obráceně, navíc ty peníze proudí do nejchudších regionů Evropské unie, takže si myslím, že eh, není rozumné, abychom zablokovali eh, tuto záležitost z taktických důvodů. Myslím si, že by to byla taktika nesprávná, že bychom mělo o finančním mechanismu hlasovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl hovořit o věci, o které již hovořil Artis, ale ještě to trochu rozšířím. Právo rybolovu u Špicperku a právo na rovný přístup k přírodním zdrojům v tomto souostroví je zajišťován nediskriminační klauzulí smlouvy, takzvané pařížské smlouvy, která byla podepsána všemi hlavními evropskými zeměmi, včetně Polska, Německa, Spojeného království, Francie a Nizozemska. Proč to dnes zmiňujeme? My totiž jsme svědky mm, neodůvodněného a postupného eh, eh, zabírání přírodních zdrojů v této oblasti a preferenčního zacházení eh, s Norskem, které nerespektuje pařížskou dohodu. Jsem si jist, že SVČ zná rozhodnutí o vytvoření segmentu v, ohledně revolovu u Sparbatu z loňského roku. Byla to dohoda uzavřená na úrovni Rady ministrů, nebo respektive rozhodnutí přijato Radou ministrů, kde se vyjádřil také právní útvar Rady a parlamentu po, eh, po té, co proběhl celý formální proces o veřejných konzultacích. V tuto chvíli je toto rozhodnutí zařazeno do nařízení o kvotech, kvotách. Eh, jde o to, že majitelé lodí, kteří už investovali do eh, zařízení, vynaložili obrovské náklady a nyní se nemohou rybolovu věnovat. Eh, Artis již uvedl, že například eh, lotyšská lodní společnost, která fungovala řádně podle evropského práva a měla platnou evropskou licenci, byla zadržena a majitel byl pokutován 200 tisíc euro za legální rybolov, což je absurdní. Evropská legislativa podpořená stanovisky právní služby parlamentu a rady vlastně nebyla řádně implementována. V důsledku toho došlo k jednostrannému kroku ze strany eh, Norska, které přestalo eh, zajišťovat legální rybolov pro evropské lodi v této oblasti. Co můžeme udělat my? Jaký přístup zaujímá ESVČ v této věci? Jakým způsobem můžeme eh, dovolit, aby uzavření dohody mezi EU a norským královstvím eh, nebylo uplatňováno a naopak docházelo k opovrhování evropským mezinárodním právem ze strany Norska. Já si myslím, že celou věc je třeba řešit. Děkuji, pan Rensen. Thank you, chair. Commission has... Děkuji, pane předsedo. Komise ignorovala přání eh, eh, v této sněmovny. V roce 2013 jsme schválili eh, usnesení, které mělo donutit komisi udělat něco s norskými nárůsty tarifů. Hovořili jsme o 277 procentním nárůstu, například 430 procentním nárůstu u hovězího, u jehněčího. Nebylo tam nic nejasného, ono našeho stanovisko. Jde to proti eh, dohodě eh, s Norskem, mezi eh, Norskem a EU, jde to proti příslušným dalším dohodám, je to oportunistický krok ze strany Norska bez jakéhokoliv vyjednávání. Vy jako komise máte mandát vyjednávat jménem EU, ale zjevně tady neberete svoji odpovědnost vážně. To, co jste uzavřeli, ignoruje naše obavy a dává to eh, v šanc eh, v evropské vyjednávací možnosti. A nejhorší je, že tato dohoda už vstoupila v platnost eh, dočasnému režimu a vy tím obcházíte roli parlamentu. A my akorát můžeme tedy vzhledem k tomu, že se to může poradensky vyjadřovat, tak vy nás vážně. Někdo Evropský eh, parlament nazval Mickey Mouseovským parlamentem. Vy, komise, jako strážci smluv, eh, se eh, k nám chováte jako k Mickey Mouseům. Já už jsem v politice přes 25 let a nikdy, nikdy jsem neviděl takovéhle chování z, od státní instituce nebo vlády. Mám tři konkrétní krátké otázky. Byl bych rád, aby mi kompis dnes odpověděla. Za prvé, proč komise ignorovala přání této sněmovny? Za druhé, uznává komise chyby, eh, které učinila? A za třetí, co komise učiní, aby tento eh, skandál se neopakoval? A pan Fjellner? Děkuji vám. Největší překvapení tady eh, není, že eh, vás eh, žádáme, abyste vysvětlili, proč ráda požádala o hm, dočasné uplatňování této dohody. To už bylo 5. července minulý, minulého roku. Tehdy parlament požádal, abyste nežádali eh, o takovéto věci předtím, než parlament schválí toto. My jsme o to jasně požádali 5. července minulého roku. Takže není velké překvapení, že tady to musíte vysvětlit. Jsou dvě věci, které jsou velmi, velmi velkým překvapením. Za prvé, že jste to stejně udělali. A za druhé, že vám eh, to trvalo tak dlouho, než jste sem přišli. Teď už začíná březen. Abyste odpověděli na tuto zásadní otázku. Celé to je zcela eh, nepřijatelné. Oba dva tyto kroky. Kromě toho, a tady je ta podstatná věc, No, nevyhovuje ten výsledek. Norsko, jak jste slyšeli, zvýšilo eh, zemědělské eh, tarify. A pravděpodobně je to proti liteře té dohodě, té dohody a určitě proti duchu téže dohody. Nemůžete si ji vykládat žádným jiným způsobem, než tak, že to je proti eh, duchu té dohody. Zvýšit tedy ty tarify na hovězí hněčí a, a další maso. Možná, že si budou moci zaplatit cestu eh, nějakým jiným způsobem, ale mm, musíme se o tom eh, pobavit. Musíme se tady projednat. Ale přeskočit tuto debatu a prostě, abyste nás požádali, no dobře. My jsme se rozhodli to roz- vyřešit a budeme takhle pokračovat dál. Tak prosím, jak Brent říkal, prostě orazitkujte nám to a pošlete to dál. Takhle to není v pořádku. Pokud členské státy, a já souhlasím s panem Pabriksem, tohle je dobrá věc. Pokud členské státy opravdu chtějí ty peníze, tak nám pomožte eh, získat nějaký řád pro řešení těchto věcí, protože takhle už to prostě nikdy, nikdy, nikdy nesmí být. Děkuji. Panu Mertanovi bych řekl, že ten signál je docela jasný. Já jsem to už tady úvodem říkal. Já jsem to řekl tak trochu diplomatičtěji. A naši poslanci eh, to řekli zcela jasně. Ono to opravdu není rozhodnuté jestli budeme hlasovat o a návrhu doporučení. Takže to je třeba rozhodnout na koordinátorech. Nicméně toto je jasný signál, že takovéhle zacházení není přijatelné pro Evropský parlament. A určitě paní Mogherini začneme znovu dopis. A možná, že bude užitečné mít tady ten eh, případ k eh, meziinstitucionálnímu vyjednávání. Hodláte zareagovat na některé ty otázky, nebo ne? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych akorát rád informoval, že u tohoto eh, balíčku, který byl eh, vyjednán, ty finanční mechanismy a ten rybolovný protokol, tak samozřejmě ta odpovědnost za vyjednávání za finanční mechanismus, o finanční mechanismu je v rukou svč. A ta další témata jsou samozřejmě v rukou komise DigiTrade a DigiMarin. Jeden z našich kolegů DigiMarin je tady eh, přítomen, který by eh, na to mohl eh, nějak reagovat. Na ty otázky. K tomu rybolovu konec Svalbardu. Ty také probíhají eh, zemědělská vyjednávání s Norskem dneska. Proto tady někteří eh, kolegové z DG nejsou přítomni. Ale určitě eh, rádi přijdou, aby vám řekli o výsledcích toho vyjednávání. Rád bych řekl, že toto nedorozumění k této otázce dočasného uplatnění těchto čtyř dohod si uvědomujeme, jak už jsem říkal ve svém předchozím vystoupení, a určitě jsme připraveni pokračovat vyjednávání s parlamentem k řešení těchto otázek do budoucna, aby tento parlamentní výbor, který má nesmírně důležitou roli, mohl eh, i nadále pracovat. Tak to důležitě. Děkuji. Dobrá, děkuji. Tím končím ten bod 19. A na koordinátorech si budeme muset popovídat, jak pokročit před eh, s touto otázkou. Tohle byl poslední bod eh, před obědem a setkáme se zde znovu opět ve 3 hodiny.